Right. Colleagues, I, uh, I think... Vážení kolegové, já myslím, že je na čase zahájit jednání, protože už je 9.36, ale ještě než zahájíme úplně, tak eh, vás poprosím, abyste se vyslechli zprávu tlumočníku ohledně stávající situace. Prosím. Dámy a pánové, tlumočníci vás informují, že jsou ve stávkové pohotovosti. Administrativa Evropského parlamentu jednostranně rozhodla o našich nových pracovních podmínkách. Bez ohlednění sociálního dialogu vstupujeme třetí týden do stávkové pohotovosti. Velice litujeme, ale v důsledku tohoto sociálního konfliktu skončí dnešní tlumočení nejpozději ve 12.30. Přecházíme k prvnímu bodu na programu, což je seminář o vývozu zbraní. Tedy jsem velice ráda, že tento bod byl zařazen hned na první hodinu dnešního zasedání. Každý rok eh, Evropský parlament řeší otázku vývozu zbraní v rámci výboru SEDE a to v rámci zprávy z vlastní iniciativy. Paní Lesing bude letos zpravodajkou a na seminář jsme pozvali dva hosty z Cypry, z Mírového institutu ve Stockholmu. Paní Sybil Bauer je první expertkou, která je eh, ředitelkou oddělení pro vývoz zbraní a paní Maleta, já se omlouvám, říká paní předsedkyně, výzkumná asistentka v rámci programu kontroly vývozu zbraní v rámci institutu CIPRI. Je to velice široké téma a čas je omezen na projednání, takže už rovnou vám dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji i výboru za to, že pozval Cypry, abychom hovořili o etickém kodexu EU k vývozu zbraní. Je to téma, který, které Evropský parlament sleduje již 20 let, nebo víc než 20 let. A Evropský parlament se hrál v zásadní roli při vytváření instrumentu pro monitorování a implementaci. Proto jsme velice rádi, že s vámi můžeme opět zasedat a informovat vás. Prezentace se stává z dvou částí. Ještě než předám slovo Giovanni, tak bych chtěla říci dvě věci k institutu CEPRI. Vy ten CEP, institut většinou znáte, ale je třeba pamatovat na návaznost na Evropský parlament. CEPRI eh, je institut, který byl v roce 96 založen švédským parlamentem na připomenutí 150 let míru my, my jsme dostali mandát poskytovat fakta a informovat o podmínkách stabilního míru. Je to velice náročný úkol, který jsme dostali, velice rozsáhlý úkol a v tuto chvíli se mu již věnujeme více než 50 let. Zabýváme se otázkou zbrojení a odzbrojení, což je moje téma. Rovněž řešíme konflikty a mír, hybné páky za mírem, mír a rozvoj, otázka bezpečnostní, otázka změny klimatu. To znamená, že celé téma míru a z bezpečnosti sledujeme s velice široce. Giovanna se věnuje výdajům na zbrojení, odzbrojení v této oblasti eh, řeší otázku rozložení celé politiky mezi členské státy a já vám nabídnu i pár informací následně k společné pozici EU, poté co Giovanna pohovoří o situaci členských států. Já se jmenuji Giovanna Maleta, jsem výzkumná asistentka na Institutu CEPRI. Jak už říkala kolegyně, nejprve vám řeknu pár podrobností k tomu, jakým způsobem se vedly za posledních deset let členské státy, co se týče výroby, převozu a vývozu zbraní. Rovněž také budu hovořit o tom, jak v posledním desetiletí vypadala politika EU ohledně kontroly zbraní v některých případech. Zahájím tedy výdaje na eh, vojenství, jak vidíte na grafu v období 2008 až 2017 výdaje klesly v EU. Podle údajů, které máme z naší databáze, se výdaje snížily z 240 miliard na 125 miliard v roce 2017. V tom období rovněž zaznamenáváme že podíl členských států klesl ze 17% na 15%, ale zároveň platí, že tento trend se v tuto chvíli trochu mění. Od roku 2013 do roku 2017 eh, výdaje na vojenství se začaly opět zvedat, zvláště o, tedy šlo o 7% dohromady za všechny členské státy. A je zde i skupina členských států, těch, eh, které vynakládají mezi členskými státy nejvíce, a to je Spojené království, Francie, Německo a Itálie. A ty v roce 2017 byly mezi 15 největšími investory podle našich údajů a celkově představovali 10 celkových výdajů. Měli bychom také zvážit otázku určité propasti mezi těm, těmi výdaji největších členských států a to těch, které jsou na seznamu eh, na seznamu těch největších přispěvatelů celosvětové, což je Čína, Rusko, Spojené státy a tak dále, kdy tyto náklady a výdaje byly mnohem vyšší. Abychom si uvědomili celkový kontext společného stanoviska, tak bychom se měli podívat na obraný průmysl EU a jeho výkonnost za poslední roky. Podle údajů, které máme od komise, obraný průmysl EU v roce 2014 měl, zaznamenal obrat 97 milionů euro. A podle těchto údajů 500 tisíc lidí pracovalo v v této oblasti v rámci Evropské unie. Pokud jde o složení a strukturu obraného průmyslu v EU, měli bychom také eh, zaregistrovat, že je zde určitá skupina přední společností dominujících na trhu. A následuje menší skupina eh, malých a středních podniků v rámci celého teritoria. EU, e, soustředí se však v některých členských státech, Spojené království, Itálie, Španělsko, Švédsko, e, Francie a Německo. Jak už jsem říkala, je jen několik předních společností, dominantní společností, které patří mezi 100 největších obraných e, a bezpečnostních firm podle našich údajů dle databáze. Databáze seřadila eh, společnosti podle objemu vývozu. My jsme sledovali data a zjistili jsme, že od roku 2008 do roku 2016 asi 25 eh, těchto společností patřilo mezi 100 největších celosvětových společností. Zároveň jsme zaznamenali, že v tomto sledovaném období podíl objemu prodeje eh, společností EU v rámci těch 100 eh, se snížil v roce 2008 o 31%, 24%, o 24% v roce 2016. Nicméně členské státy byly nadále zásadním eh, předním hráčem ve vývozu. Podívejte se prosím na toto průsvědku, která byla vypracována z, na základě údajů z databáze o převozu zbraní a vidíme, že od roku 2008 kdy společné stanovisko bylo přijato až do roku 2017. Všechny členské státy představovaly 28 celkového objemu. Zde je rovněž skupina hlavních společností Spojené království Francie, Itálie a Nizozemsko a Španělsko, které se podíleli na tomto trendu a od roku 2008, představovali 23 celkového objemu celosvětově. Součástí tohoto kontextu jsou také iniciativy, které proběhly za poslední rok, abychom posílili uh, spolupráce a bezpečnost v Evropě. To jsou iniciativy, které proběhly všechny na úrovni komisa a na úrovni mezivládní. Jak víte, v roce 2017 komise přijala eh, Evropský obraný akční plán, který představoval eh, základ eh, Evropského obraného fondu v roce 2017. A všichni víme, že Výroba zbraní a obchod eh, se zbraněmi je mimo eh, ustanovení smlouvy, ovšem komise se snažila získat určitou roli v celé této akci a využít svých pravomocí v oblasti volného pohybu zboží a v oblasti hospodářské soutěže. A k tomu to došlo. Eh, vytvořil se balíček opatření, který má celkový záběr, který posiluje spolupráce na poli obrany a posiluje eh, průmyslové zázemí EU v oblasti obrany. Evropský obraný fond bude poprvé čerpat eh, z rozpočtu EU na projekty v oblasti vojenství a na společné akce eh, pro posílení zázemí. V roce 2017 byla vytvořena stála skupina PESCO. Členské státy vytvořily v zájmu posílení spolupráce na poli obrany. Samozřejmě celkovým cílem, obecným cílem je strategická autonomie na poli obrany, posílení vnitřního trhu v oblasti obrany a efektivnější vynakládání prostředků v rámci členských států. Ovšem jde i o bezpečnostní rizika, která se tímto způsobem ošetřují v evropském sousedství. Samozřejmě zde existuje celá řada problémů a překážek, které nás čekají. Většinou se týkají výhrad členských států v určitých oblastech, například rozhodnutí ohledně projektu PESCO, ale rovněž také nákup a v oblasti obrany priority EDF a skutečnost, že členské státy nadále jsou jedinými, které mohou vydávat vývozní licence v případě vývozu zbraní. Jak víte, členské státy jsou zodpovědné za vytvoření společného stanoviska a zapracování tohoto stanoviska do národního systému. A po deseti letech je třeba toto stanovisko podrobit přeskumu abychom zjistili, jak je toto stanovisko efektivní a jak se daří naplňovat cíle. Jak víte, společné stanovisko je středobodem všeho tohoto úsilí. Kontrola vývozu však se stává i z dalších nástrojů, jako je eh, směrnice eh, o převozu zbraní a další rovněž také jsme schopni dohlížet na obchod s, se zbožím dvojího užití a tak dále. Je to hodně úkolů, které jsme již realizovali od okamžiku přijetí společného stanoviska. V roce 1991 jsme přijali eh, harmonizační nástroj, následně etický kodex k vývozu, zbo, eh, vývozu zbraní a pak v roce 2008 bylo přijato společné stanovisko. Ovšem za těch deset let jsme zjistili, že došlo k některým případům, kdy politiky EU se mm, rozcházely, zvláště v krizových situacích, například v průběhu arabského jara, průběhu konfliktu v Sýrii. V tomto kontextu se vyskytly mm, určité rozdíly nebo zrušení embarga na Libii a v průběhu konfliktu v Jemenu. A hromadily se tvrzení ohledně eh, saudského porušení pravidel v době konfliktu v Jemenu a tak se objevily určité pochybnosti o efektivitě stanoviska. A evropské státy se rozcházely s některými stanovisky, třeba Saudské Arábie. Abych uvedla několik údajů z databáze, tak podle naší databáze hlavní členové saudské koalice zvýšili vývoz od roku 2013 do roku 2017 o 225 a 51 Rovněž jsme zaznamenali, že některé členské státy jsou hlavními dodavateli zbraní do těchto zemí a jde o Itálii, Spojené království a Francii. Zároveň výroční zpráva EU o vývozu zbraní, kde se objevuje i rok 2016, ukazuje, že dochází k zvýšení případů zamítnutí vývozu do těchto zemí, zvláště na základě oba, že kritérium číslo 2 nebylo naplněno. Rovněž zde dochází k rozcházení se stanovisek členských států a e, vedla se široká debata členských států ohledně zákonného užívání společného stanoviska k vývozu zbraní. V některých případech tato debata a tlak veřejnosti vedly k tomu, že členské státy pozastavily vývoz v některých případech, jako Nizozemsko, Belgie, Německo. Na druhou stranu jsou zde jiné země, které odolávaly těmto tlakům, jako například Spojené království, Itálie nebo Francie. A to způsobilo, že se objevily různé veřejné iniciativy, a které chtěly žalovat postup státu, co se týče vývozu zbraní a řešení otázek vývozu zbraní. To jsou tedy otázky, které by přeskum mohl zohlednit. Eh, jsou to rozdílnosti eh, názorů na vývoz zbraní, to je otázka, která se řeší léta. Jsou to rozdíly, které brání i dalším plánům komise posílit spolupráci na úrovni Evropské unie a brání to i eh, dalšímu vývoji Evropské unie jako hlavní aktér na tomto poli, který bude třeba schopen fungovat i jako zprostředkovatel v případě konfliktu. To je tedy hlavní záběr, kterému se chceme věnovat při přeskumu společného stanoviska a já dám slovo kolegyni, která vás provede těmito možnostmi. Děkuji. So I will now... Takže já bych vám poskytla takový přehled určitých možných um, výsledků tohoto přeskumu Abych to trošku uvedla, rádi bychom zdůraznili to, že si myslíme, že je nesmírně důležité, abychom byli ambiciózní u tohoto procesu. Když se podíváme na ten poslední proces z roku 2011, který trval do roku 2015, tak tam byly velice omezené konkrétní výsledky. Právě proto je to důležité i s ohledem na počet jednotlivých hráčů, různé zájmy, aktivní zapojení ze strany samozřejmě naší politiky, ať už jsou to parlamenty, občanská společnost, mlády a tak dále. Právě proto je velice důležité, aby tento přeskum probíhal inkluzivním a transparentním způsobem, tak aby skutečně všichni hráči mohli přijít se svými vlastními návrhy první konkrétní možnosti, a to je takové samozřejmě docela zjevné, to je takzvaný proces peer review, to znamená vzájemného hodnocení v různých oblastech, vedlo to ke konkrétním výsledkům. Často samozřejmě v těch oblastech, kde jsou různé názory, různé postoje, je dobré podívat se na důvod těchto různých postojů tak aby jsme mohli prodiskutovat možnosti harmonizovaného postupu. Když se podíváme na to, jak toto společné stanovisko je implementováno různým způsobem v členských státech, zjistíme, že jsou tam samozřejmě různé výsledky, pokud je o licence vývozu zbraní, ale zároveň i pokud je o samotné postupy, procedury, to, jakým způsobem ta kritéria jsou přetavená do národní legislativy nebo hlavních směrů. Často tam například ani neexistuje nějaký právní dokument. Způsob, jak funguje tento systém, se rovněž liší v jednotlivých státech a i to má dopad potom na výsledky, která ministerstva jsou zapojená do rozhodovacího procesu, zda tam probíhá konzultační proces, spolurozhodování nebo veto jaký to má dopad na konečná rozhodnutí, hodnocení kritérií a samozřejmě, že i ty metody používané v rámci tohoto hodnocení SIPRI, vlastně před těmi deseti lety, kdy jsme se dívali na humanitární právo, lidská práva, tak jsme se například zabývali i tím, jaké metody a zdroje využívají jednotlivé vlády a viděli jsme tam obrovské rozdíly zase obrátíte na svou ambasádu s nějakým krátkým dotazníkem nebo pouze jedním krátkým dotazem, nebo i ty způsoby hodnocení se rovněž lišily u těchto různých otázek, které vlády položily. Čili nejde pouze o celkové politiky, ale o ty samotné detaily procedur, postupu i tam zjistíme, že jsou zde různé možnosti dosažení harmonizace. Může to být takový velice přirozený způsob eh, osvědčené praxe, podílení se o takovou praxi. V rámci tohoto procesu vzájemného hodnocení můžete, můžete vytvořit takové fórum, máme pravidelné schůzky, mm, neformální možnosti, výměna licencí, informace o těchto licencích samozřejmě, že nemáme bohužel mnoho nějakých um, orgánů, které jsou činné eh, v oblasti vymáhání EU, čili zde je prostor jedna z oblastí, na kterou bych mohli reagovat a tím se dostáváme k dalšímu bodu. Je, je reportování, způsob reportování, protože jisté jsou rozmanité systémy v celé EU. Když jsem si připravovala tuto prezentaci, tak jsem se podívala na studii s kolegou Sipry před několika lety, kde jsme se dívali na různé možnosti srovnávání těchto dat na národní úrovni, dále to byla evropská výroční zpráva, kterou jsme využili. Mnoho záležitostí jsme před těmi 14 lety vyřešili, ale i přesto nám zůstalo mnoho bodů, kterým bychom se ještě mohli věnovat, čili bylo by dobré se opětovně zabývat touto problematikou. Ne všechny členské státy předložily plně zprávy, které jsou součástí výroční zprávy na úrovni EU. Kvalita i kvantita dat se může ještě zlepšit informace ohledně koncových uživatelů, kvantita vyvážených zbraní. I mnoho velkých členských států zatím neposkytuje komplexní data, pokud jde o vývoz zbraní. I před 14 lety jsme se tomu věnovali a jsou zde různé způsoby, jak na to reagovat na základě informací společností, celní úřady a tak dále. Často je lepší poslat tu zprávu zpátky a požádat o přepracování a další doporučení. Dále to načasování těchto zpráv, ehm, to je rovněž záležitost, kterou řešíme často v letošním roce. To bylo na svatého Valentína, pokrývá se tam export eh, z roku 2016, čili vidíte, že je to vlastně zpětně. Když se podíváme dál do dalších oblastí, které jsou propojeny s touto problematikou, tak to je zlepšení na národní úrovni, je tam reference ke společnému stanovisku. Všechny členské státy by měly mít k dispozici národní zprávy. Vidíme zde obrovské rozdíly mezi těmito zprávami, pokud jde o jejich komplexnost, načasovanost, kvalitu, kvantitu dat. I zde je prostor pro zlepšení, nebudu zacházet do podrobností, nemáme dostatek času, ale samozřejmě v rámci otázek a odpovědí budete-li mít nějaké konkrétní dotazy, můžeme se tomu věnovat. No a samozřejmě, že se dá zlepšit i samotný proces výměny informací mezi členskými státy. Zde došlo k určitému zlepšení v v rámci posledního přeskumu databáze, kde si mohou členské státy vyměňovat informace, ale například by zde mohly být i různé příklady eh, postojů z minulosti, u licencí, jejich udělování, nelegální aktivity společnosti, nebo například, když dojde k pozastavení či stažení licencí, to je velice důležité pro orgány v jiných členských státech. Toto je rovněž zásadní informace i pro orgány či ne například v trestním řízení v těchto jednotlivých zemích. No a Měli jsme zde těch osm kritérií, která byla připravena asi před 30 lety. Před 20 lety to byl etický kodex, společné stanovisko má 10 let. Jak víte, možná by proto bylo dobré se komplexněji podívat na tato kritéria, zda jsou pořád vhodná, zda bychom je měli nějak pozměnit a zároveň i ta uživatelská příručka, to je další užitečný nástroj který by mohl být aktualizován, aby byl příjemnější pro uživatele, propojení jednotlivých strojů a tak dále. Čili nejenom minimalistické zlepšení, ale podívat se na to, zda bychom připravili takovou příručku i dneska, kdybychom začínali na zelené louce. Jedna z věcí, která se týká kritérií, jež byla zmíněna i Evropským parlamentem, lidská práva, mezinárodní humanitární právo, rozdíl mezi tím principiálním přístupem, kdy berete v potaz eh, situaci v oblasti lidských práv v konkrétní zemi, nebo zda se podíváte na to funkční propojení, zda některé z konkrétní zbraně se tam mohou zneužít pro potlačování lidských práv například. No a potom ty otázky, kde se liší jednotlivé země. V těch osmi kritériích jsou různé postupy, elementy, Některé vedou k tomu, že například ta licence nebude poskytnutá, když ji aplikujete striktně, nebo to můžete prostě zvážit, interpretovat na straně členských států, čili ten postoj může se samozřejmě lišit. Může to být jedno z kritérií, to znamená, zdá je tam právě riziko toho, že by tyto zbraně mohly být použít jiným účelem. No a pokud jde o dvojí užití, v této oblasti proběhlo několik studií, obrovské rozdíly, pokud jde o procedury, prosazování, vymáhání, administrativní, jakož i trestní postihy při porušení těchto pravidel. Zajímavé by bylo podívat se na to i s ohledem na vývoz zbraní, protože tam jsou obrovské rozdíly mezi členskými zeměmi. Samozřejmě, že je to sice kompetence členských států, i přesto je zajímavé podívat se na to, kde to má přímý dopad na společnosti, podniky, jednotlivce. Veliký dopad to má i na to, eh, jaké zdroje zde byly alokovány pro implementaci, prosazování, vymáhání. A právě v této oblasti dvojího užití je dobré podívat se na nějaký přehled toho, kolik takových licencí nebo licenčních orgánů funguje v celé EU, orgánů, které se zabývají prosazováním v praxi. My jsme dospěli k velice zajímavým výsledkům, kdy jsme se obrátili na tyto úřady v celé EU, aby nám řekli, jaká je největší výzva v oblasti infektivní implementace. Tak nám bylo řečeno zdroje. Všechny orgány měly pocit, že nemají dostatečné zdroje pro výkon své práce. jasnější zapojení institucí EU při poskytování ověřených informací. To je další kritérium, další otázka, která trápí především malé členské státy, které nemají dostatečně širokou síť ambasád eh, v zahraničí, aby je mohli využívat jako zdroje takových informací. To znamená například EU delegace by mohly právě zastoupit tyto ambasády a přispět eh, určitými informacemi do tohoto procesu. Kolegyně se o tom již zmínila, tento režim kontroly vývozu v EU je fragmentován, rada, komise, jednotlivé jednotky, orgány v rámci těchto institucí. Proto by bylo dobré mít koherentní přístup. Když to srovnáme členskými státy, zjistíme, že ta fragmentace není stejná na úrovni členských států. Mnoho různých orgánů se tomu věnuje na evropské a národní úrovni. Čili to byl takový přehled. My jsme v rámci PowerPointu připravili i literaturu, některé publikace, které jsou k dispozici v tomto ohledu. Vidíte zde seznam, na který se můžete pošívat, podívat. Ráda bych vám poděkovala za pozornost a dávám slovo paní předsedající. Děkujeme, říká paní předsedající. Děkujeme paní Maletě i paní Bauer za nesmírně zajímavé prezentace, velice užitečné informace, přehled, který se týká tohoto přeskumu. A nyní bych poprosila zpravodajku, paní Lézing, prosím. Äh, ich werde in Deutsch Já budu mluvit německy. Děkuji vám moc krát. Už minulý rok jsme se viděli a mnoho z těch základních problémů se od té doby příliš nezměnilo nebo nijak se nezlepšili. Už jste eh, o, o nich hovořili. Je tu jedna oblast, na kterou bych chtěla ještě poukázat a do které bych chtěla eh, zajít hlouběji. Vy jste eh, říkali, že v mnoha oblastech eh, je potřeba eh, úplně přehodnotit společnou pozici. To je formulace, kterou i tady v parlamentu častěji slýcháme a musím říct, že když tuhle formulaci zaslechnu v parlamentu nebo na výboru, tak mě to vždycky působí starosti protože potom mám dojem nebo mám obavu, že vůbec nejde o zvýšení efektivity prosazování společného stanoviska, ale že jde občas také o jakési oslabení. Zejména když jde kromě toho také o to, znovu přehodnotit určitá kritéria. To mi působí velké starosti a mám pocit, že tady je potřeba postupovat velice opatrně. Když eh, někdo chce eh, měnit eh, nebo spochybňovat, otevírat k debatě obsah jedno, společného stanoviska a nikoli pouze jeho implementaci. A vaše prezentace mm, mě vede pouze k jedinému výkladu a sice, že jde o mm, zlepšenou implementaci a striktnější implementaci a i proto by mm, určitá kritéria měla směřovat spíše k vyšší účinnosti a tak to by měla být definována. A moje otázka potom zní, jak můžeme zabránit tomu, aby se mohlo případně stát, kdybychom otevřeli debatu o formulování společného stanoviska jako takového, aby některá kritéria, například kritérium eh, rozvoje, mohlo vypadnout? Jak, jak zabránit tomu, aby některá kritéria vypadla? Vy jste hovořila také o dvojím užití a já za celou svou činnost tady mám pocit, že tahle oblast dvojího užití eh, neustále získává na významu. A tady mám otázku, eh, jestli máte konkrétnější představy, nebo jestli byste mohli zmínit určité oblasti, ve kterých eh, je, bychom mohli dosáhnout zlepšení. Nesouvisí to přímo s exportem, ale například eh, mám na mysli infrastrukturní vylepšení uvnitř Evropské unie. Eh, tam se také objevuje aspekt dvojího užití a má velký význam. A potom je to samozřejmě problém se zdroji. Domnívám se, že eh, problém se zdroji souvisí do jisté míry s politickou vůlí ve členských státech které potom definitivně musí prosazovat společné stanovisko, protože zajistit potřebné zdroje je v konečném důsledku úkolem členských států. Ještě bych měla otázku. Zda byste mohli formulovat nějaké minimální požadavky které by měla splňovat každá národní zpráva o exportu abychom neměli 27 různých eh, odlišných zpráv. Myslím si, že se asi nepodaří to úplně sjednotit, ale přesto si myslím, že minimální požadavky by mohly být eh, dobrou cestou. Takže to je moje otázka na vás. Zda by bylo možné formulovat několik bodů, několik minimálních požadavků na ty zprávy. A potom pokud jde o zlepšení eh, právního aspektu společného stanoviska, tak také bych se chtěla zeptat, jaké tady máte konkrétní představy. Dále bych chtěla poukázat na jednu oblast, která zatím nepřišla vůbec na přetřes. Máme tu na jedné straně problém s velkými výzvami eh, v oblasti jaksi stávajících podmínek. Pak tu máme nové zbrojní programy, IDP e a já se ptám, když se zamyslíte nad těmito novými podmínkami, v souvislosti také s novým nástrojem pro mír, ve kterém jde o to dodávat eh, zbraňové systémy do partnerských zemí. Tak do, do jaké míry si myslíte, že tady jsou problémy? Jestli tedy EDIDP a nástroj pro mír eh, v Peace Facility by měly být integrovány pod nějaký kontrolní režim. Takže to bylo několik konkrétních otázek ode mě. Děkuji. Thank you. And I pass floor to Ms. Valeri. Děkujeme. Další eh, kolegyně Valere. Děkuji, eh, já budu hovořit švédsky. Eh, je skvělé, že tu máme zástupce ze SIPRI. To je institut, na který jsme ve Švédsku velice hrdí, že jsme ho kdysi dávno zřídili. Takže Vždycky jsem ráda, že i e, ostatní země si váží vaší práce. Já mám první otázku, zda bychom mohli e, dostat vaši prezentaci v PowerPointu, protože ta se mi velice líbí. A potom bych e, zmínila stejnou věc, o které hovořila Sabine, tedy ta harmonizace a otevření samotného společného stanoviska vůči změnám to může bohužel vést přesně k tomu, jak říkala Sabine, že se úroveň sníží, protože teď eh, máme eh, samot, ten samotný text v tom společném stanovisku je velice dobrý a já souhlasím s názorem, že potřebujeme eh, k, kritérium 2, tedy principiální přístup a funkční přístup. To je velice důležité a já bych osobně pracovala tady spíše tímto směrem. Ale pokud otevřeme uzavřeme eh, legislativu, v tomhle případě společné stanovisko, tak hrozí, že eh, dojde k nějaké harmonizaci směrem dolů. Pokud bychom eh, Přednedávnem se měnila švédská legislativa a tehdy vlastně výchozí situace pro mnoho stran spočívala v tom, že bychom měli kodifikovat praxi že bychom měli přepsat zákon tak, aby eh, odrážel to, co se mezi tím stalo praxí. A tímto způsobem se legislativa zlepší. A probíhal boj o to, že bychom neměli jenom kodifikovat praxi, ale že bychom měli eh, situaci vylepšit. Takže kdykoliv otevřete eh, nějakou legislativu, tak hrozí, že ji přizpůsobíte tomu, jak se mezi tím vyvinula realita, místo abychom si řekli a půjdeme o krok dále, chceme něco lepšího. Takže mě by zajímalo, eh, jak vnímáte to riziko spojené s otevíráním kritérií vůči změnám. V porovnání s tím, kdyby se měnily pouze implementační pokyny. To je jedna věc. A potom eh, se eh, také chci zmínit o těch zdrojích. Musíme být připraveni dávat zdroje na to, abychom mohli vykonávat kontrolu přímo na místě. Můžeme mít, kolik eh, chceme krásných dokumentů, které nám budou slibovat, že někdo nebude prodávat zbraně někam dál a nakonec je stejně najdeme eh, v rukou Dáše někde na světě. A tohle se nesmí dít, eh, takže je potřeba, aby probíhaly inspekce přímo na místě. A s tím je potřeba dále pracovat. A pak tady máme tu otázku členských zemí, které i nadále eh, udílejí nové licence zemím, které, jsou, které se účastní války v Jemenu. Jak tohle ukončit? Ta společná pozice zjevně nestačí, takže co s tím budeme dělat, abychom přiměli členské státy dodržovat společné stanovisko? Děkujeme, říká paní předsedkyně. A nyní má slovo pan Kelm, prosím. Děkuji za slovo a rád bych poděkoval za nesmírně praktické rady, užitečné rady. Vy jste se zmínili o tom, že často v takových krizových situacích v Jemenu, v Syrii, to společné stanovisko je ignorováno nebo dokonce porušováno. Mohli byste nám říci, jakým způsobem bychom se mohli připravit na další možné krize do budoucna, jak být lépe připraveni, aby nedošlo k tomuto porušení. A potom i to téma nedostatečné harmonizace mezi členskými státy, různé postoje na národní úrovni, různá implementace. My těmto problémům čelíme mnoho let všichni, zatím jsme nenalezli nějaké dobré řešení. To znamená, že potřebujeme efektivnější kontrolu ze strany institucí EU. Žádná jiná alternativa podle mě neexistuje. Musí to být EU instituce, které by lépe kontrolovaly i svoje národní systémy. A zároveň jste se zmínili o tom, že ta kontrola exportu na úrovni EU je roztříštěna. No a samozřejmě otázka financí. Pokud se bude EU snažit harmonizovat tuto kontrolu, tak samozřejmě, že musíme mít více finančních prostředků a parlament samozřejmě by rád podpořil tyto požadavky. A poslední otázka. Určité varování ohledně podniků, které jsou zapojeny do nezákonných aktivit v oblasti vývozu zbraní. Máte nějaké informace? Máte nějaká efektivnější opatření, pokud jde o, řekněme, varování před takovými aktivitami? Děkujeme, říká paní předsedající. No a po této první sadě otázek dávám prostor na odpověď, prosím. Děkuji za nesmírně zajímavé otázky. Já budu reagovat na některé a kolegyně se zhostí um, zbylých dotazů, které byly velice bohaté a ráda bych vám za ně poděkovala. Pokud teda otevřeme tato kritéria další diskuzi, že by tam mohlo být určité riziko, samozřejmě, že ano, to jistě, ale takové nebezpečí je i v oblasti implementace protože mnoho těchto kritérií je tak širokých, že v podstatě vlastně ani nedojde k jejich porušení, ale vlastně pouze jiné interpretace. Čili pokud bychom to změní těch kritérií trošku zpřísněji, tak možná to riziko by bylo menší, protože by to bylo poté jasnější a členské státy by museli jasně říct, jak to interpretují. Pokud to bude příliš vágní, tak nikdo neřekne, co Eh, má na mysli. Tento proces by byl velice užitečný. To znamená ten rozdíl mezi tím, co musíte zvážit a nemusíte vzít potaz, nebo to, co musíte implementovat, to si myslím, že je rovněž důležité promyslet, podívat se podrobně. Dále to kritérium rozvoje, konkrétní kritérium, které praxi nikdy až tak nezavážou jako ta ostatní kritéria, podle mě. I zde je důležité propojit to s postupy, procedurami. Pokud eh, tam máte ministerstvo pro rozvoj, který je součástí tohoto procesu pro udělení licencí, proč, která kritéria zvažujeme a tak dále ale pokud samozřejmě na to ministerstva nejsou součástí takové diskuze, tak samozřejmě, že potom takové kritérium bude považováno za méně relevantní. Proto je důležité se těmito kritérii zabývat. Nejenom kritérii, ale i tím, kdo mm, to zvažuje, zapojí do toho jednotlivé subjekty, do rozhodovacího procesu. Bude mít obrovský dopad na výsledky, nejenom to, co je na tom papíře, čili propojit to. Obě tyto oblasti a podívat se na ně společně. Nesmíme zapomínat na to, že zde máme i dohodu v oblasti obchodování se zbraněmi, máme i getický kodes, to v minulosti nebylo k dispozici, čili určité minimálně globální standardy máme k dispozici a EU již je nemůže ignorovat. To je rovněž taková pojistka. A zároveň ten dotaz, který jste zazněl ohledně zlepšení implementace zabránění rozmělnění kritérií v krizových situacích. EU zdůraznilo důležitost této smlouvy o obchodu se zbraněmi podporujeme informovanost o této smlouvě ve světě, takže musíme brát vážně to kritéria, jinak bychom nebyli důvěryhodným hráčem na globální úrovni. A to musíme zdůraznit. Nemůžeme něco kázat a žádat země, aby to implementovali a vy sami to nerespektovat či nebrat vážně. To je velice důležité. To by rovněž pomohlo v celé diskusi. Ale to byl dotaz ohledně zdrojů. Několik z vás se o tom zmínilo. Nejde pouze o národní parlamenty, ale i o Evropský parlament, který by mohl pomoci. Samozřejmě, že na národní úrovni jsou tyto zdroje mobilizovány ohledně například úřadu mm, pro udělování licencí, ale ironie v této oblasti, pokud je o koncové použití je i to, že zde máme mezinárodně velice dobrý program ohledně budování kapacit ale neexistuje nějaký program na úrovni EU a zde by mohl hrát důležitou roli Evropský parlament. Nebo možná i do toho procesu přeskumu jsme mohli říci, e, že členské státy musí vyčlenit dostatečné zdroje, aby mohla být tato kritéria implementována, jakože společné stanovisko a potom určité porovnání v rámci toho procesu peer review, kolik mají zaměstnanců, kolik mají zdrojů a toto srovnání prostě ukáže, které země mají nedostatek, zásadní nedostatek um, těchto zdrojů a v rámci tohoto procesu by mohlo dojít k tlaku na jednotlivé země. Dále to byla otázka reportování. Já myslím, že zde není nějaká snaha všechno harmonizovat, protože mnoho informací bychom tím ztratili. Národní parlamenty mají samozřejmě legitimní um, otázky, legitimní záležitosti, které nezajímají jiné subjekty. Samozřejmě, že jsou tam i různá kritéria, legislativa na národní úrovni. Ale bylo by zajímavé zde mít minimální prvky vykazování do společného stanoviska, říct si dobře, je zde určitě minimum informací ohledně vývozu, licencí, kvantity a tak dále. Čili to si myslím, že je možné promyslet a zároveň se podívat na to, které informace by byly užitečné pro parlamenty a občanskou společnost v hodnocení implementace. Je zde mnoho informací ohledně hodnot to různých, ovšem to nic neznamená. Když se díváme na implementaci kritérií, potřebujeme o, o všechny informace ohledně typu zbraní, koncových uživatelů, kvantity a tak dále. Čili to je nesmírně důležité. Kontrola koncového využití, to je další oblast, kde některé členské státy pokročily přijali individuální kroky, zatím to ale nebylo uploadováno na evropské úrovni. Německo přišlo s takovým zajímavým systémem kontroly koncového použití v jednotlivých zemích. Trvalo to docela dlouho, protože tam musí dojít k určitým změnám právního charakteru. Když připravíte takové smlouvy, tak tam musíte mít i zahrnuto pravidlo inspekce, jinak samozřejmě byste mohli porušit suverenitu těch třetích zemí ale možná bychom se mohli podívat, zda tento systém by mohl být implementován v jiných zemích nebo to začlenit do společného stanoviska. I to je spojeno s otázkou zdrojů, jak jste se o tom správně zmínili. Pokud jde o zlepšení samotné implementace, Jedna z důležitých možností v oblasti spolupráce při vymáhání její fórum Samozřejmě, že můžete uploadovat informace ohledně nezákonných aktivit, ale zároveň je to otázka toho, jaký typ informací byste mohli uploadovat tímto způsobem, otázka dodržování soukromí informací a tak dále. Ovšem na straně například celního orgánu nebo eh, například eh, žalobců veřejných není dostatečná výměna. No, kdybychom měli takové fórum například v Bruselu měsíční, tak byste měli možnost lepšího vymáhání, pokud jde i o embargo v oblasti vývozu zbraní, udělování licenci a tak dále. Čili otázka mechanismů zdrojů zde rovněž zazní. Já skutečně myslím, že je velkým mystériem, proč takové fórum ještě nemáme dneska k dispozici. A nyní už dávám slovo kolegyni. Uh, yeah, before we, we close up, I'd like... Tak ještě předtím, než to uzavřeme, tak eh, já bych se chtěla ještě zmínit o případných efektech Evropského obraného fondu na e, kontrolu vývozu zbraní. Tohle je velice důležitá otázka, ale stále velice důležitá, protože tenhle proces se momentálně značně vyvíjí a víme, že jsou tu paralelní trendy. Na jedné straně veškeré úsilí o e, získávání zdrojů na společné projekty v oblasti vojenského výzkumu e, a také e, na vývoj obraných kapacit, ale na druhé straně členské státy si chtějí uchovat kompetence pro vydávání exportních licencí a na druhé straně panují značně rozdílné situace v aplikaci společné pozice. Pokud vím, tak momentálně existuje výzva expertům k vytvoření nějakého výboru, který by hodnotil jednotlivé návrhy. Nejsem si jistá, jestli ti experti už byli jmenováni, ale pokud pokud to chápu správně, tak by to byl jakýsi etický výbor, eh, který by vyhodnoťoval, vyhodnocoval etiku jednotlivých eh, procesů. Je to výbor stejného typu, jaký už Evropská komise zřídila v minulosti pro jiné fondy, eh, jako například Horizon 2020. Myslím si ale, že ještě příliš brzy na to, abychom soudili, jaký to bude mít vliv na licence od členských států. Potom bych chtěla stručně zareagovat na Jemen. Máte naprostou pravdu. Když jsem eh, schromažďovala data o eh, udílení licencí a o případech z minulosti, zjistila jsem, že to není poprvé v historii členských států, že když vypukne nějaká krize, tak soudržnost společného stanoviska se ocitne pod značným tlakem. Došlo k tomu teď v nedávno v Jemenu, ale nebylo to poprvé. Takže členské státy by patrně měly provádět dlouhodobější hodnocení rizika při udílení licencí. A z minulosti máme mnoho příkladů a mnoho ponaučení. Libie, arabské jaro, Sýrie, ale patrně je také třeba se zamyslet nad eh, hlavním důvodem, proč vůbec v Berlíně v, devaten, v 90. letech to společné stanovisko vzniklo. Takže tohle by mohla být cesta vpřed. Děkuji vám. Děkuji vám oběma za velice zajímavou a detailní prezentaci na toto důležité téma pro činnost našeho parlamentu. Dostali jste žádost o slajdy, abyste se o ně podělili s členy výboru. Bylo by to pro nás velice užitečné, kdybychom je mohli elektronicky rozeslat eh, po této schůzi, aby kolegové měli informace, které jste nám poskytli. Každopádně děkuji, že jste dnes ráno přišli a děkuji vám za užitečný vklad do naší debaty. A teď předám předsednictví opět předsedovi výboru a půjdeme na další bod pořadu jednání. Děkuji. colleagues. Vážení kolegové, dámy a pánové, dobré dopoledne. Děkuji. Blahopřeji Claire, místo předsedkyni výboru za vynikající dodržení časového plánu a velice aktuální rozbor tématiky v průběhu semináře.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 Okay, I think that... Můžeme tady začít, prosím. Další bod na programu je výsledek třístranných jednání Evropského programu rozvoje obraného průmyslu. Vyslechneme si poznámky k Evropskému obranému fondu, což je téma, které zpracoval sekretariát. Spravodajem je pan Mirca Pasku a jako vždy dávám v prvé řadě slovo zpravodaj, prosím. Děkuji. První novinkou, kterou chci kolegům přednést, je skutečnost, že výbor ITRE schválil výsledek trialogu při hlasování a jak víte, o celkovém projektu se bude hlasovat ve Štrasburku za dva týdny. Rád bych řekl, že probíhala intenzivní debata na úrovni trialogu. Myslím, že trialog probíhal celkem čtyřikrát, pokud se nemýlím. Poslední kolo trialogu bylo nejdelší. A nakonec jsme všechny problémy vyřešili protože parlament do veliké míry trval na některých bodech, které teprve uvedu. Následovaly pouze dvě reakce. Koreper vznesl dvě připomínky, dva náměty. Jeden z nich jsme přijali, druhý jsme nepřijali. Nakonec rada vše odsouhlasila. To znamená, že Konečná verze byla předložena výboru ITRE a byla dnes dopoledne velkou většinou schválena. Mám zde několik připomínek, které zazněly, které se objevily v našem stanovisku a které byly projednány. Hlavně tedy samozřejmě na půdě rady. První problém spočíval ve způsobilých činnostech. Způsobilých ve smyslu způsobilých eh, na financování. Máme zde vzorec 3 plus 3, ten byl ten byl pro účely financování koncepcí přijat spolufinancování členskými státy u výdajů, které nejsou pokryty rozpočtu programu a finančních nástrojů nebudou patřit do programu. Já ovšem vnímám, že nová forma byla již eh, po dlouhá léta akceptována, to znamená, že se předpokládá mm, zapojení jiných finančních nástrojů a je zde určitý závazek členských států zajistit organizačně a finančně konečný výsledek. To znamená podílet se na zajištění technologií, v tuto chvíli minimálně dva státy připravili svůj takzvaný pracovní záměr, Statement of Intent. Tyto státy přistoupily na použití našeho vzorce jsou to prohlášení ohledně zakázaného jednání zakázaných produktů eh, v souladu s mezinárodním právem. Mm, je k tomu stanovisko výboru AFED a SEDE, kdy jsou určitá nebezpečná a nepřijatelná zakázaná jednání, zakázané eh, záměry, které financovány nebudou. A pak je zde další bod, který náš parlament schválil, a to jsou eh, způsobilé subjekty. My máme v tomto smyslu velice přísná kritéria a v podstatě je, je zde rozlišení mezi subjekty třetí státu mimo EU a v rámci EU. My, v rámci EU Máme určité záruky týkající se řídících struktur, žádný přístup k ocitlivým informacím a žádný faktický vlastnický podíl na výsledku činnosti u těch subjektů, které mají sídlo mimo Evropskou unii. Je toto myslitelné ve formě účasti na programech, ovšem pouze omezené účasti kdy by toto bylo předmětem velice přísných pravidel. Pokud nebudou představovat kritický eh, vstup do jakýchkoliv těchto kroků. Pak je zde eh, důkazní břemeno, na tom trvala rada a my jsme museli její stanovisko akceptovat, ačkoliv jak říkám, byli jsme pro přísnější kontrolu. Pokud ale členské státy souhlasí s tímto přístupem, tak i my budeme. A podpora a zastropování eh, hodnot v rámci dodavatelského řetězce, to jsme rovněž řešili na výboru i na podvýboru struktura bonusů, stálá struktura PESCO by měla dostat bonus plus 10% u způsobilých činností projektů. Eh, účast malých a středních podniků 10% celého rozpočtu, 10% by mělo být vyčleněno na malé a střední podniky. Další bonus pro malé a střední podniky pak eh, průběžné platby a průběžná zastropování o 50%, jak víte, tak jen v opačném případě by docházelo k určité soutěži mezi jednotlivými bonusy a celý, celý záměr této akce by byl zmařen. Rozpočet byl určitě nejobtížnější součástí jednání. Je to 500 milionů euro, objem rozpočtu na dva roky, na rok 2019 a rok 2020 s tím, že 60 získáme z přerozdělení prostředků se stávajících projektů a 40 získáme eh, z prostředků víceletého finančního rámce, které zatím nebyly rozděleny. Máme to tedy rozděleno na 60% a 40%. Původně se předpokládalo, že by to bylo 85% a 15%. Ovšem na poslední chvíli se ten podíl a rozhodl takto. Do, nakonec byla to rada, která na tom trvala. 60% přerozdělení a 40% se bude čerpat ze stávajícího víceletého finančního rámce a ze z dosud nerozděleného podílu. Rada zde měla svoji pravdu, pokud jde o to, že trvala na novém rozdělení, jelikož v tuto chvíli zatím nevíme, jak to může vypadat, s čím se můžeme setkat. Pak by bylo těžké zpětně žádat členské státy o doplnění prostředků v rámci již stávajícího běžícího rámce. Pokud dojde naopak k nějakým úsporám, tak ty budeme schopni, eh, schopni zpracovat, ale mm, jsme přesvědčeni o tom, že z této marže bychom použili těch 40 ehm, Práva duševního vlastnictví a vlastnictví k výdobytkům tohoto programu. O tom jsem již hovořil. Existuje zde určitá konsolidovaná verze plánu práv komise. Mělo by tedy dojít k nějakému převodu práv aniž by bylo dotčeno právo členských států vyjadřovat se k vývozu zbraní. To je jejich výhradou a tak to i zůstane implementace řídící postup Evropské komise bude rozhodujícím postupem, takto jsme to rozhodli. Jiní trvali na delším vzorci kdyby ostatní subjekty měly více kontroly nad průběhem celého procesu. Ovšem, já se domnívám, že v průběhu dvou let si vystačíme s tímto postupem a pokud ponecháme na Evropské komisi přímé finanční řízení. Prováděcí předpisy budou existovat na tento dvouletý program. Už jsme hovořili o zázemí a infrastruktuře pro tuto činnost Výbor bude pomáhat eh, komisi při implementaci, je to EDA a já zde zdravím šéfa Jorgeho, Jorge Domek, ředitel Evropské obrané agentury EDA a my budeme pozorovatelem. Naším argumentem bylo, že zde se nabízí spousta zkušeností, odbornosti eh, v Evropské obrané agentuře a my bychom měli těchto poznatků eh, využít v průběhu naší práce. My jsme, přestože harmonogram byl velice napjatý, se tohoto úkolu zhostili dobře, dodrželi jsme tento program, jsme za to velice rádi, protože e DP bude skutečně 1. června 2019 rozjet e, jako evropský program, určitě to bude schváleno. Já bych poděkoval všem kolegům ve výboru SEDE i ve všech spolupracujících výborech. Myslím, že můžeme konstatovat, že Evropský parlament, včetně našeho příspěvku do diskuze, to znamená příspěvku výboru AFET a SEDE, se podíleli na sformování Evropského programu rozvoje obraného průmyslu i na průběhu celého trialogu. Musím říct, že to byla velice zajímavá debata mezi parlamentem a radou. To poslouží i jako inspirace pro účely zpracování nového návrhu, který bude připravovat komise na další finanční rámec. Tedy o to zde jde v kostce. Comprehensive děkujeme, děkujeme za tuto komplexní prezentaci. Máme trošku ještě času, sice omezený čas, ale k diskuzi. Trochu času máme. Pan Kelam by možná chtěl vystoupit, paní Moody, nebo pan Freund, který by se rád ujal slova. Takže paní Mody jako první. Děkuji. Ráda bych poděkovala za tuto příležitost aktuálních informací ohledně trialogu. Vy jste se zmínil o těch 60% ze stávajících programů. Proto bych se ráda zeptala, kdybyste mohla říct si, které konkrétní programy to jsou. Ještě pan Kelam by se rád zeptal. Takže ne, paní Valero. Pan Freund. Ano, děkuji. Já mám dva dotazy. Jednak je to otázka. Nevím, zda to je fakt nebo pouze můj dojem, že zde máme finance, které jdou do tohoto velice silného odvětví v Evropě. A podle mého názoru si to neúplně zaslouží podporu ze strany EU, protože vlastně to, co dělají, tak to znamená, že je to velice silná mašinérie sama o sobě, čili nemyslím si, že bychom měli v Evropské unii věnovat další prostředky pro toto odvětví. A druhý dotaz. Myslím, že jsem to zde někde si zapsal. A teď to nemohu najít. Eh, ať už je ta otázka jakákoliv, Víte, já jsem si to tady zapsal německy, takže no, to mi moc nejde, německy říká kolega. Ano, čili ten další dotaz se týká omezení, tak abychom zajistili to, že tyto zbraně neskončí v takových zemích, jako je Jemen nebo Syrie. To znamená, že by skutečně naše zbraně vlastně pomáhaly prodlužování těchto válek nebo konfliktu. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Já bych rovněž ráda položila dotaz na těch 60 a 40 na to rozdělení. Máme nějakou představu, alespoň přibližně, To znamená, které oblasti jsou potenciálně k dispozici pro takové financování. Já samozřejmě to hlavní rozdělení znám, ale jsou nějaké konkrétní oblasti, nebo se to bude hodnotit eh, až po samotném plnění tohoto rozpočtu, tak to, to jsou asi všechny všechny dotazy, takže dávám slovo zase vám, pane zpravodaji. Takže nejprve paní Moody. Evropská rada, trialog. Možná víte, že bude 116,1 milionů CEF, 9 ze Gnosu, 104,1 milionu z Galilea, 12 milionů z Kopernikuse, 63 asi přibližně milionů z ITRU, čili ano, tuto analýzu již provedla komise a ujistili nás o tom, že to nebude mít dopad Ano, protože oni říkají, dobře, my máme tyto finance, ale neřešíme jiné problémy. Bylo nám řečeno, že toto jsou skutečně marže, které jsou k dispozici, takže toto je na stole, taková čísla jsme prodiskutovali. Čili Kopernikus, on to bylo těch 12 milionů, to už o tom jsem se zmínil. 63,9 milionů to byl ITER a 104 z Galilea. 104 z Galilea. Takže taková jsou čísla. Mohl jsem zmínit pouze ty programy, ale to je lepší, abyste měli představu. Ale bylo nám řečeno, že to nebude mít dopad na fungování těch programů. Bylo by opravdu hloupé stáhnout finance z jiných programů a vytvořit pro ně problémy tímto způsobem pouze proto, aby fungovalo něco, co začne běžet příští rok, to by nebylo logické. Druhá otázka. Ano, že jsou to takové velice potentní, velice silné, velké firmy. My samozřejmě neděláme žádnou diskriminaci, ale velké společnosti mají uh, Eh, své vlastní finanční prostředky. Mm, my to víme, ale je to otevřené hrací pole pro všechny. My samozřejmě víme, že i ty velké společnosti se do toho zapojí, ale chceme zajistit to, aby malé a středně velké podniky rovněž eh, se mohly zapojit do tohoto programu. Čili to byla naše filozofie, ne abychom zabránili těm velkým společnostem, protože obranné odvětví právě pokrývají tyto velké podniky. Rovněž mají inovační kapacity, infrastrukturu k dispozici. Čili to bychom se zavázali skutečně jednu ruku za záda, kdybychom řekli, že tyto velké podniky se nemohou zapojit. Nevím, do jaké míry zajistíme, aby malé a střední podniky rovněž do toho byly zapojeny, ale prostě tak to je, o to se snažíme. Asi víte, že u toho exportu to jsou státy, které si tyto kapacity ponechali na své straně. My nemůžeme říct si, ano, my vám dáme prostředky, ale zabráníme vám v exportu Protože tam jsou i otázky ohledně ho vlastnictví těchto společností, podniků a kdybychom to chtěli všechno kontrolovat, tak eh, prostě víme, že jsou tam různé instrumenty a nástroje, které pomáhají v kontrole exportu. A já samozřejmě vím, že ty konflikty probíhají a že nějaké velké inovace tam zatím neočekávají po dvou letech. <clears throat> Čili právě tyto nástroje, které brání vývozu zbraní, tak tyto můžeme využívat. No a ještě mm, ty jednotlivé oblasti, o kterých jsme se zmínili. Tam jsou ty kapacity ohledně inovačních produktů, technologií, jednak v oblasti přípravy, udržitelného rozvoje, poskytování informací, managementu informací, superiorita, velení, řízení, spravodajství, CFOR, AFS, kyberbezpečnost, kyberotázky, dále zaangažování do těchto oblastí. Toto jsou takové hlavní domény, protože samozřejmě nesmíme být příliš striktní, protože bychom bránili inovacím. Pokud to zde není zmíněno, tak by to ty programy nepokrývaly, čili je to takový kompromis. Já myslím, že pan Galer by rovněž rád položil otázku. Já se omlouvám, já jsem byla na společném parlamentním shromáždění eh, AK té zemí, takže se omlouvám za pozdní příchod. Musel jsem vystoupit na plenárním zasedání. Já bych rád řekl, že nás velice těší přijetí této zprávy velkou většinou ve výboru ITRE. Rádi bychom poděkovali panu zpravodaji. Myslím si, že to tak nějak víceméně odpovídá tomu roz který jsme tam chtěli vidět. Já si pamatuji, že jednotlivá odvětví se obávaly, že především u výzkumu, ale i kapacit v oblasti rozvoje, že to bylo exkluzivně na státech, že státy jsou těmi klienty, když tyto projekty probíhají na národní úrovni, takže potom ty skutečné náklady, které musí pokryt odvětví, je více než 100%, někdy dokonce 120%. A byla tam taková obava ohledně refundace, že by snad to nepokrylo všechny ty náklady, jednotlivých společností. Já nevím, zda se, se tomu věnovali v rámci tohoto vašeho uskupení. Samozřejmě, že to platí pro ostatní programy, následné programy, ale velkým otazníkem je, zda nebudou muset eh, vlastně financovat více prostředky, než získají z tohoto programu. Další věc. Ten výsledek by měl být něčím, co bude sloužit našim armádám a ne průmyslu, našim armádám, našim vojenským složkám, které by s tím měly být spokojené, protože ty vědí přesně, co potřebují. A proto si myslím, že by tento tyto programy neměly být pouze abstraktní, ale konkrétní s ohledem na bezpečnostní situaci, ve které se eh, nacházíme, aby ty podniky certifikovaly přesně to, co potřebují, aby tyto programy lépe pomáhaly zásobovat eh, naše armády. Takže pan Pasku, souhlasím o 100% s tím, co bylo řečeno. Státy jsou vlastně klientem Obrana, jak víte, je pořád v národních rukách. A jednotlivé firmy či podniky, tak tam se neočekává, že budou dělat eh, základní výzkum a vývoj, ale spíše aplikovaný, protože samozřejmě musí zásobovat své vojenské složky. I na základě spolupráce s agenturou EDA, kde specifikují své potřeby ale je to, myslím, těch 100%. To jsou ty náklady a 25 nepřímé náklady. Čili to je to rozdělení v současné době procentuálně. Dobře, říká paní předsedající, milí kolegové, milé kolegyně, myslím si, že pan Pasku si opravdu zaslouží náš vděk. Děkujeme mu za jeho odvedenou práci, na všechny jeho prezentace, tři až čtyři, myslím, už proběhly. Ohledně trialogu vidíme, že tam dochází k správnému pokroku a budeme hlasovat na dalším plenárním zasedání. Takže ještě jednou děkujeme panu zpravodaji. Ještě, ještě nějaká poznámka na závěr, pane kolego. Já bych naopak rád poděkoval za tato milá slova. Dobře, říká paní předsedající. No a nyní se zde opět za předsednickým stolem změní složení. Začneme náš další bod na našem dnešním programu a to je velice zajímavá záležitost, která se týká námořní bezpečnosti a strategie EU v této oblasti. Děkuji. Kolik? takže, jak už jsem vám řekla, milé kolegyně, milí kolegové, tím dalším bodem na našem dnešním programu je akční plán pro provedení strategie Evropské unie pro námořní bezpečnost. A já jsem skutečně velice potěšená, že zde můžu mezi námi přivítat uh, tyto opravdu velice významné panelisty. Je to velvyslankyně Georgana Karáčová, která zastupuje bulharské předsednictví, kde ještě pořád nám běží bulharské předsednictví v eh, radě. No a pak zde máme eh, pana Bernharda Friese, který je ředitelem z generálního ředitelství Mare a je to ředitel pro námořní politiku a modrou ekonomiku. Dalším panelistem je pan Pavel Herčinský, který je ředitelem pro bezpečnostní politiku v SVČ a v neposlední řadě pro nás známý host, už jsme se o něm zmínili, je pan velvyslanec Jorge Domek, který je výkonným ředitelem Evropské agentury pro obranu. Takže eh, vám děkujeme a začínáme paní velvyslankyní Karadžovou, prosím. <laughs> I thank you very much. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně, za eh, pořádání této, eh, to, tohoto setkání. Eh, vážení poslanci Evropského parlamentu z podvýboru SEDE, chtěla bych na úvod poděkovat za to, že jste dali na pořad jednání revizi strategie Evropské námořní bezpečnosti. Revize eh, akčního plánu pro strategii Evropské námořní bezpečnosti je jednou z hlavních eh, snah bulharského předsednictví eh, v námořní oblasti. A chtěla bych zdůraznit vynikající spolupráci, teď hovořím jménem našeho předsedy Eh, předsedy eh, pracovní skupiny pro obranu eh, z Rady. Chtěla bych zdůraznit vynikající spolupráci mezi Radou ESVČ a DG Mare z komise a Evropskou obranou agenturou během celého tohoto procesu. Jenom díky této spolupráci byl náš výsledek možný. Chtěla bych zdůraznit, že jednání mezi institucemi probíhala transparentně, a e, dnešní schůze na tomto výboru je skutečně nutná. Pokud jde o kroky a procesy, které nás čekají, tak implementace strategie námořní bezpečnosti a její příspěvek k globální námořní bezpečnosti byl hlavním cílem eh, této aktualizace příslušného dokumentu Rozšíření globální námořní bezpečnosti eh, je jednou ze snah při implementaci globální strategie v souladu s příslušnými eh, závěry Rady. Strategie námořní bezpečnosti, respektive původní akční plán z roku 2014, vytváří spolupráci v této oblasti mezi vnějšími i vnitřními eh, aspekty evropské námořní bezpečnosti. A tato revize má za cíl přispět k implementaci globální strategie. A pokud jde o obnovenou strategii 2015 až 2020, tak závěry, eh, toho se týkají závěry komise a společné sdělení komise a rady. Společné sdělení eh, rady a vysoké představitelky je stále platné a proto bylo potřeba zrevidovat a aktualizovat akční plán. Tato revize je v souladu se strategií a jejími principy a s pěti hlavními oblastmi eh, zájmu. Eh, tady je, eh, to, to je tady vnější činnost, sdílení informací, dohled nad mořem, vytváření kapacit, zvládání rizik, ochrana kritických infrastruktur a kritické reakce, výzkum a inovace a školení a vzdělávání. Pokud je o proces, tak závěry rady o revizi této, tohoto akčního plánu byly rozhodnuty eh, předsednictvím 25. května a dohodu potvrdil Koreper 13. června. A oba tyto dokumenty mají být přijaty 26. června Radou pro všeobecné záležitosti. Za bulharského předsednictví proběhlo šest schůzí eh, této pracovní skupiny, která se zabývala dlouhým dokumentem eh, komise a vysoké představitelky k této revizi, který sloužil jako základ pro vyjednávání. A předsednictví na jeho základě vypracovalo návrh eh, závěrů rady, Důležitým milníkem byla schůze předsednictví v květnu, e, která e, stanovila podmínky pro přijetí. Kromě toho revize strategie námořní bezpečnosti byla zahrnuta na agendu 8. května pro další politické pokyny a PSC absolvovala výměnu názorů, konstatovala pokrok ve vyjednávání ohledně akčního plánu námořní bezpečnosti Je třeba konstatovat, že kromě samotného akčního plánu eh, se schvaluje také koncept eh, dobrovolných eh, šampionů v oblasti námořní bezpečnosti, a to v rámci akce 01, revidovaného akčního plánu, která byla vyvinuta jako konkrétnější návrh Eh, ze strany předsednictví, abychom lépe chápali rozdíly mezi eh, plánem z roku 2014 a tím zrevidovaným z roku 2018, tak ten revidovaný plán eh, má jinou strukturu a cílí jednak v části A na horizontální záležitosti a potom v části B, která je nová, na regionální záležitosti a vyvíjí regionální přístup evropskému přístupu k oceánům. Diskuze v naší pracovní skupině získaly příznivý ohlas v členských státech a je třeba vnímat politický vývoj oproti době vzniku původní strategie. V revidovaném akčním plánu se soustředíme také na spolupráci civilní a vojenské sféry v Evropské unii na mezinárodní spolupráci, vývoj kapacit, sdílení informací. A kromě toho aktualizujeme text podle politických vývojů, zejména pokud jde o globální strategii a nové vývoje na moři, jako je migrační krize ve středozemním moři. Původně eh, jsme eh, za, za, za, se opírali o tento akční plán. Eh, tady existují tři vzájemně se posilující iniciativy a sice každoroční revize obrany PESCO a TIDAC, což dobře znáte. To je také v plánu zohledněno. Cílem je implementovat globální strategii, jak víte, což také vede k vymáhání budoucího kompaktu civilních kapacit, který se chystá v průběhu letošního roku. Potom další důležitá oblast, je návrh schválený radou o implementaci e, společné deklarace EU NATO a s tím souvisejících závěrů rady. Zejména akční plán jmenuje posílení kapacit členských států, institucí a agentur za účelem e, potýkání se s bezpečnostními hrozbami, e, jako je CBRN, hybridní hrozby a s tím související posílení námořní infrastruktury. A teď ještě k následným krokům. Stojí za zmínku, že akční plán bude podléhat pravidelným implementačním zprávám, hodnocení pokroku a revizím. A tyto zprávy budou k dispozici členským státům a na jejich základě bude možné eh, příslušné eh, kroky aktualizovat. A expertní skupiny eh, ustavené v roce 2014 nadále existují, jejich činnost tím zůstává a i nadále jsou odpovědné za pokrok a implementaci. Děkuji vám. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci, dobré ráno. Jsem velice rád, že zde mohu být. Tohle je pravý čas na to, abych vám pověděl o práci, která proběhla na akčním plánu eh, Evropské strategie námořní bezpečnosti. Eh, chtěl bych nejprve eh, poděkovat za práci předsednictva a děkuji kolegům z ESVČ a e, jsem si jistý, e, že e, debata v tomto výboru nám bude velmi ku prospěchu. Perspektiva komise je taková, že to vnímáme jako součást mnohem obecnějšího přístupu k oceánům. Oceány jsou zásadní pro lecos na této planetě, od ekonomiky po životní prostředí až po bezpečnost. 90% mezinárodního obchodu probíhá na moři, 50% populace Evropské unie žije do stovky kilometrů od pobřeží moře. 400 milionů cestujících projde každý rok evropskými přístavy a tak dále. Takže rádi bychom to vnímali v ještě širším kontextu. Evropská unie má tedy mezinárodní politiku o oceánech, do níž patří i cíl spravovat oceány v ekonomické oblasti, v ekologické oblasti i bezpečnostní oblasti a to eh, co nejudržitelněji. Tato strategie pochází z roku 2014. Já už nebudu opakovat to, co říkala tady paní velvyslankyně velice obsáhle ale chtěl bych říci, že komise považuje vše, co bylo tehdy kolektivně dohodnuto, za dodnes platné. Zároveň je potřeba se přizpůsobit novým výzvám, které nás dnes tlačí. Vzhledem k tomu, že od původního přijetí uplynuly čtyři roky. A je potřeba říci, že došlo ke značné změně smýšlení u mnoha aktérů v oblasti námořní bezpečnosti. Čím dál více funguje to spolupráce mezi jednotlivými agenturami, orgány a institucemi ve vojenském i civilním sektoru což je výsledek akčního plánu, přestože v poslední době eh, ta spolupráce dostává trhliny. Paní velvyslankyně vysvětlila proces, já se k tomu nebudu vracet, jenom bych chtěl říci, co my považujeme za důležité nové priority v této revizi. Na základě principů z akčního plánu v roce 2014, které zůstávají v platnosti eh, a které budeme vyhodnocovat do budoucna, si myslíme za prvé, že tato revize má posílit regionální přístup, regionální spolupráci. Musíme přemýšlet jednak na evropské úrovni, ale také na úrovni regionu. Týká se to eh, Středomoří, což je velice důležitý region. Eh, chtěl bych připomenout, že původním důvodem vzniku akčního plánu byla migrační krize ve středozemí a s tím související bezpečnostní a humanitární otázky. Abych ještě zůstal u toho příkladu Středomoří, tak tam usilujeme o širší spolupráci. Jedním příkladem je námořní strategie pro západní Středomoří, kterou dohodlo pět zemí na evropské i africké straně Středozemního moře. Je zapotřebí posílit výměnu informací a samozřejmě Víme to, když denně posloucháme zprávy, je to naprosto evidentní, že je potřeba ještě více spolupracovat na migračních otázkách. Pokud jde o Baltské a Severní moře, domníváme se, že bychom měli spolupracovat s aktéry v tomto regionu na optimalizaci například eliminace případných problémů eh, chemické munice, eh, nevybuchlé munice, eh, která leží na dně moře. Jak víte, tak v Balském moři je to veliký problém, neustále to koliduje s dalším využíváním námořního prostoru, ať už jde o rybaření, dopravu nebo turismus. A v Atlantském oceánu, což je další významný region, tam je potřeba potírat ilegální aktivity probíhající na moři Eh, a spolupracovat eh, například na analýze, na Centru námořní analýzy a operací ohledně obchodu s drogami. A u Černého moře tam vidíme potenciál iniciativ na vytvoření eh, silnějších vazeb a spolupráce. Já nemusím jistě jmenovat všechny problémy, které tam existují, ale z pragmatického hlediska mohu říci, že existuje možnost pokusit se o navázání určité spolupráce na řešení společných problémů. Ten regionální přístup je podle našeho názoru důležitý a bude čím dál důležitější. Za druhé je potřeba e, podporovat civilní a vojenskou spolupráci prostřednictvím agendy pro civilní a vojenský výzkum. E, to je jedním z hlavních cílů eh, akčního plánu. A patří sem i možnost podporovat eh, budování společných kapacit a ještě dále posilovat tuto spolupráci. Na úrovni Evropské unie což umožňuje jak evropská legislativa, tak eh, finanční podpora Evropského parlamentu. Byla navázána velice dobrá spolupráce mezi třemi evropskými námořními agenturami eh, tedy Evropská pobřežní a pohraniční stráž, Evropská agentura pro kontrolu Liborovu a eh, Evropská agentura námořní bezpečnosti v Lisabonu. To je vynikající příklad toho, že když spolupracujete, tak vytváříte synergie, které jsou mnohem silnější než cokoliv, co zvládne každá agentura jednotlivě. Tato operace se nyní vztahuje na více než 300 orgánů pobřežní a e, pobřežní stráže v jednotlivých členských státech a konkrétní výsledky jsou vidět v oblastech, jako je námořní bezpečnost, Eh, operace, pátrací a záchranné operace, kontrola hranic, celní kontrola, eh, policejní spolupráce a tak dále. Jinými slovy, data, která získáte z dronu nebo z nějaké eh, průzkumné činnosti jedné agentury, jsou zpřístupněna ostatním agenturám a existují zcela konkrétní příklady toho, kdy eh, letoun provádějící dohled z důvodu rybolovu najde loď s migranty a eh, předá data eh, příslušné pobřežní stráži. Tohle je tedy oblast, která začíná fungovat a je potřeba ji podporovat. Potom v rámci spolupráce je důležitá výměna informací. Existují evropské operační systémy, které vytvářejí integrovaný obraz o mořích. Provozuje to především eh, Evropská agentura pro námořní bezpečnost. Tady samozřejmě je prostor pro zlepšení. A jak víte, v námořní oblasti spouštíme informační doménu SISA. A konečně revidovaný akční plán se zabývá akutními hrozbami, jako jsou kybernetické a hybridní hrozby v době, kdy čím dál více převládá automatizace a e, databáze v námořní oblasti. Dám vám jenom příklad, e, je to, e, to autonomní lodě, Představme si, kdyby bezpečnostní hrozba vznikla v této oblasti. Týká se to také ochrany námořní dopravy a dalších infrastruktur, které jsou pro námořní bezpečnost zásadní, jako jsou přístavy a přístavní zařízení. To jsou taky klíčové priority nového plánu. A my se soustředujeme na ochranu pasažerů v námořní dopravě. Já jsem už říkal to číslo na začátku a tedy na námořních komunikačních liniích. Tam všechna komunikace závisí na podmořských kabelech, jinak by telefony nefungovaly. Potom energetické platformy, ať už jde o tradiční energii nebo obnovitelné zdroje, tak to všechno jsou citlivé body a žádají si cílený specifický přístup, aby byly chráněny před bezpečnostními hrozbami. Je třeba neustále hledět do budoucna a předvídat, co by se mohlo stát. Domníváme se, že plán takto orientovaný do budoucna je odpovědí na potřeby, které máme dnes. Velice děkujeme za spolupráci s našimi kolegy a těšíme se, až Rada text přijme. Děkuji vám a nyní dám slovo panu velvyslanci Charčeňskému, eh, řediteli z ESVČ pro bezpečnostní politiku a, a prevenci konfliktů. Prosím. Děkuji, zvláště bych chtěl poděkovat výboru SADA a jeho předsedkyně paní Fotiga. Moc vám děkujeme za to, že jste nás pozvali a rozhodli se s námi projednat velice aktuální téma, zvláště před předpokládaným přijetím rozhodnutí Rady k akčnímu plánu EMAS. E Také děkuji eh, bulharskému předsednictví za to, jakým způsobem se zhostili tohoto úkolu. Paní velvyslankyně Kaderova velice skromně popisovala jednotlivé kroky, které bylo potřeba podniknout, abychom se mohli dostat na úroveň, kde bylo možné přijmout příslušný dokument. Z našeho pohledu však platí, že to bylo provedeno v rekordním čase pouze tří měsíců. A Samozřejmě nejen naše členské státy nám pomáhaly. Napomáhla nám i spolupráce SVČ, komise, generálního ředitelství MARE. Z hlediska SVČ nový akční plán je třeba vnímat jako klíčovou, klíčový počin při uh, přípravě Evropské globální strategie. Co si slibujeme od tohoto akčního plánu z, z hlediska vnější akce je třeba navázat námořní politiku na globální strategii a, a zdůraznit vůči roli Evropské unie, pokud jde o celosvětové zajišťování námořní politiky univerzalita úmluvy OSN o právu na moři, eh, univerzalita smlouvy NATO, ty zůstávají nedotčeny. Dále se soustředíme na civilní spolupráce i jiné mezinárodní aspekty. Řešíme eh, globální výzvy prostřednictvím místních eh, reakcí. To byl hlavní leitmotiv přijetí nového dokumentu. Chtěli jsme řešit celosvětové výzvy tím, že budeme reagovat eh, na úrovni regionu a to se týká všech hotspotů, jako je africký roh, jeho východní a Asie a naše hlavní brána Středozemní moře. Dovolte mi stručně popsat některé klíčové návrhy. Slibuji, že to bude stručné. Spolupráce na moři, to je nejviditelnější aspekt námořní bezpečnosti ve středozemním moři. Spolupracuje EU a NATO na operační úrovni v prostřednictvím FNAT eh, Sofia a Sea Guardian. To je zcela zásadní z hlediska zajištění evropské bezpečnosti a nepochybně je to zásadní i pro záchranu životu na moři. Spolupráce EU a NATO je klíčovým vektorem celkové eh, strategie SVČ a měli bychom nadále přispívat prostřednictvím našich závazků podle Varšavské deklarace, která byla podepsána před dvěma lety. Spolupráci můžeme rozšířit i na další regiony, včetně Černého moře. A zvláště proto, že zde dochází k významné militarizaci eh, tohoto území i vzhledem k anexe Krymu, což je vynikající příklad hrozeb, které zde figurují. Je třeba vylepšit i sdílení informací mezi misemi CDSP a společnými agenturami JHA. Víme, jakým způsobem spolupracují mise UNAF a v Sofii a Frontex to je známé, ale je i, e, jsou i další případy velice úspěšné spolupráce a příklady překážek, které musíme překonat. Řada z vás ví, že velice často, velice brzy zahájíme pilotní projekt, e, kdy agentury JHA a naše mise CDSP budou pro, provázány. My jsme uh, se rozhodli, že poznatky z pilotního projektu budou pro nás velice užitečné. Budeme schopni eh, provázat eh, tyto dvě agentury. V tuto chvíli se podívám ještě na Indický eh, oceán. 80 celosvětového obchodu směřuje právě sem a zde máme své klíčové zájmy. Proto musíme zůstat čelním představitelem a proto kvaze kapitál. A, a 28 členských států v nedávné době zasadalo pro projednání e, situace v Indickém oceánu a Tichomoří. A já bych jen stručně e, e, zrekapituloval situaci africký roh. To už není v žádném případě zakázaná oblast. Zde došlo k velkému zlepšení situace eh, piráctví. Operace Atalanta sehrála zásadní roli a nadále sehrává zásadní roli jako velice osvědčený postup eh, v dané oblasti. V červnu FSA přijme nové závěry k rohu Afriky a k, k Rudému moři v rámci SVČ v tuto chvíli se snažíme zjistit, jak eh, zužitkové zkušenosti s bojem proti piráctví a řešit i další formy kriminality na moři od Jemenu až po Malaku. Poznatky, které jsme nashromáždili, by měly nadále napomáhat eh, v dalších oblastech, jako je Ginejský záliv, kde se Evropská unie účastní a snaží se vytvořit síť pro sdílení informací a zmapování celé situace MSA. Ještě bych chtěl upozornit na to, že spolupráce s OSN je v tuto chvíli mnohem intenzivnější. Ve chvíli, kdy máme akční plán, to je klíčové partnerství na moři, kdy je třeba pamatovat na to, že naše partnerství už zahrnuje i oblast oceánů a máme za sebou 10 let spolupráce ODC v oblasti námořní bezpečnosti prostřednictvím programu boje proti zločinu na moři. OSN a NATO jsou našimi dvěma hlavními klíčovými partnery. A zda, ba, dále je zde Africká unie, ASEAN a další regionální a subregionální organizace. I tato partnerství jsou pro nás zásadní. V návrhu textu vidíme, že akční plán má být eh, živoucím dokumentem. Budeme získávat nové informace z průběžných zpráv, Důležité je posilovat osvětu o námořní bezpečnosti a oslovit co nejvíce lidí. My jsme proto v rámci OSVČ provedli konzultace s bulharským předsednictvím a rozhodli jsme se, že tímto směrem se budeme ubírat. Už v tuto chvíli se ubíráme, vytváříme nové dokumenty, materiály, které by měly vzniknout, například ohledně situace v, na, v oblastech, jako je roh Afriky a jako je Rudé moře. A myslím si, že v tuto chvíli už si můžeme poblahopřát za to, jak se nám dařilo. Samozřejmě jsme teprve teprve na počátku. Bude to průběžná postupná práce a bude třeba se celé věci průběžně věnovat. Děkuji. Děkuji a poprosím pana Jorge Domek Švábka, ředitele Evropské obrané agentury. Děkuji. Děkuji, eh, paní předsedkyně, vážení eh, poslanci, vážení hosté. V tuto chvíli končíme přeskum Evropské strategie akčního plánu s tím, že eh, příští týden by měla rada přijmout tento dokument, což je velice na, na čase. A já bych se rád vyjádřil k obranému aspektu tohoto akčního plánu jako eh, ředitel Evropské obrané agentury. My nadále eh, podporujeme Evropský eh, obraný fond, PESCO a další struktury a platformy, které se v oblasti eh, obrany a evropské strategie vytvořily. posílená spolupráce s NATO i na základě Varšavské eh, deklarace nadále probíhá. Já bych měl upozornit, že neustále posilování bezpečnostní iniciativy a systematičnost práce EU a NATO by měly zapadat do realizace přepracovaného znění akčního plánu i v zájmu naplňování globální strategie. To platí zvláště tehdy, když se snažíme posílit um, infrastrukturu a zázemí, které členské státy na moře mají. Jak víte, je to úkol Evropské obrané agentury podporovat členské státy a Radu Evropské unie při snaze posílit infrastrukturu a zázemí členských států na poli obrany. Evropská obraná agentura již tuto chvíli zahrává za ústřední roli při nastartování těchto kroků v oblasti obrany. Agentura se přizpůsobuje novým podmínkám, novému prostředí poté, co proběhl uh, přeskum um, práce agentury loni na jaře, což potvrdili ministři. Jsme rovněž také jistý prostředník mezi jednotlivými agenturami a EU, abychom zajišťovali, že naše ozbrojené jednotky nejsou dotčeny těmito rizikami. riziky. Musím říct, že tato role zprostředkovatele je velice důležitá na moři od počátku bylo klíčovým principem pracovat průřezově a zapojit i vojenské činitele, stejně jako civilní činitele, což je naprosto zásadní, pokud chceme skutečně řešit eh, rizika eh, bezpečnostního typu na moři. My budeme nadále pracovat na našich úkolech, na našem poslání, jako je rozpracovávání zázemí, vzdělávání, výzkum a inovace. Průběžný přeskum v tuto chvíli ještě mm, plánu velmi orientovaného na praktické aspekty je v tuto chvíli souhrnem různých požadavků na členské státy. Nové priority by měly být dohodnuty do konce tohoto měsíce. A přepracování strategie akčního plánu je z tohoto hlediska velmi dobře načasované. Je zcela zásadní řešit otázku rozvoje možností a schopností na moře v souladu s našimi stanovenými prioritami s tím, že jsou zde určité priority, které mají možnost i straného zaměření. Zde je důležité sledovat i projekt Marsov, eh, sledování na moři. Eh, zde by mělo eh, vystupovat 18 námořnictev a mělo, mělo by být možnost zmapovat celý prostor a prostředí, jako je jako je, jsou jednotlivé trasy, obrázky, fotografie a umístění lodí. Marsu by měl podpořit práci CDP v Sofii a nadále by měl tento projekt být dále rozvíjen i vzhledem k novým technologiím. Marsov je jedinou sítí tohoto typu a bude schopen sjednotit roztříštěný obrázek o situaci na moři a pomoci sdílení informací. Důležitost projektu Marsův byla potrhnuta i minulý rok v červnu, kdy se tato otázka dostala do závěru rady. Nakonec byla ta důležitost podpořena i tím, že se tato otázka dostala do akčního plánu. Jde o primární úkol vojenství, zajištění bezpečnosti, což je nakonec hlavní cíl celého akčního plánu. Další oblastí, které se věnujeme, je výzkum. Provádíme primární výzkum, provádíme seřazení priorit zastřešující agendu OSRA. Tato agenda se Eh, většinou aktualizuje dle plánu členských států, probíhá koordinace mezi jednotlivými programy a programy financovanými Evropskou unii, kdy se zabýváme zbožím dvojího užití, aplikací. Je to velice slibná eh, spolupráce, která už přináší užitky jako například v oblasti rámcového programu Horizont 2020, anebo v případě evropských strukturálních fondů pro využití těchto typů investic. Experti z komise, SVČ a agentury EDA plus experti z členských států spolupracovali na vytvoření mezirezortního eh, plánu námořní dopravy v zájmu vytvoření globální námořní strategie. V tuto chvíli je výzvou naplnění tohoto plánu, což se odráží i v přepracovaném znění. Třetí klíčovou oblastí je vzdělávání a školení v oblasti námořnictva. Jsem přesvědčen o tom, že zde je třeba začít, aby se nám dařilo multiresortní kulturu eh, rozvíjet, což je zvláště v oblasti námořnictva na místě. Dále se soustředíme na společné školící moduly pro mm, účely osvěty a školení, ať už je to rozvoj našich dovedností, vzdělávání, rozvoj infrastruktury, podpora uvědomění se rizik. To vše má eh, své opodstatnění při spolupráci s dalšími agenturami. To je vše zohledněno v novém přepracovaném znění. Evropská, Evropská agentura pro ostrou hranic Frontex, potom Evropská agentura pro bezpečnost na moře a Evropská rybolovná agentura s námi rovněž spolupracují, ale chceme v budoucnu spolupracovat i s dalšími organizacemi. Potřeba užší spolupráce vyplynula z posledního přeskumu práce naší agentury. Dovolte mi však říci, že my se snažíme stále ještě působit v rámci stávajícího mandátu. Důležité je, aby synergický efekt byl zajištěn ovšem inteligentním způsobem způsobem a způsobem, kdy se nám podaří vyhnout duplicitnímu vynakládání prostředků. Když se podíváme na širší kontext, tak dobrého pokroku bylo dosaženo i co se týče námořního zázemí a infrastruktury pro jednotlivé agentury. PESCO, struktura, stála struktura PESCO začala řešit některé otázky přímo či nepřímo a to v souvislosti s naplňováním tohoto plánu, jako je dohled na moři, dohled eh, v přístavech, mm, vojenská mobilita a to je ten ohromný potenciál, který agentura nabízí. Projekt 2020 by měl podpořit i situaci. Tento projekt byl zahájen v červenci loňského roku a je financován z prostředků Evropské unie. Je to, nej, je to největší z projektů, které byly vybrány při výzvě v roce 2017. To byla výzva týkající se prostředků na obranu. Uh, a v rámci Evropského obraného boje to byl zcela zásadní projekt. Revidovaný akční plán bude podporovat eh, prvek námořní bezpečnosti ve všech těchto oblastech. Uzavřu tím, že poukáže na to, že neust nepř- ne- neutuchající závazek eh, členských států a úzká spolupráce mezi SVČ komisí a Evropskou obranou agenturou, stejně jako dalšími eh, agenturami, je naprosto klíčovým předpokladem, jak už jsem říkal, úroveň naší spolupráce s OSVČ a s komisí v oblasti námořní bezpečnosti musí být eh, vnímán jako Eh, jistá šablona a vzor. Za to jsem velice vděčný. Chci také poděkovat bulharskému předsednictví za jejich nasazení a za to, že se ujalo zpracování tohoto velmi důležitého materiálu. Takové to nasazení si představujeme, že sejde i od dalšího předsednictví. Děkuji. Děkujeme vám, vážený pane velvyslanče. Sekretariát nám připraví zkompletovaný seznam řečníků a já bych začala jako první, protože toto je téma, které mi skutečně leží velice na srdci. A samozřejmě tato oblast, pokud jde o námořnictví, pokud jde o obchod v této oblasti, je to něco, co mě nesmírně zajímá. Bezpečnost na moři, to je věc, která je nesmírně blízká i vzhledem k mému vzdělání, proto bych ráda poděkovala bulharskému předsednictví za to, že se věnuje tomuto tématu. Není to poprvé, <clears throat> co v průběhu sede věnujeme pozornost tomuto tématu. Měli jsme zde skvělou zprávu i od pana Pasku Černé moře, zaměření na bezpečnost v Černém moři. Já osobně se domnívám, že to bylo nesmírně dobře načasované téma v rámci tohoto volebního období. Hodnotili jsme, myslím, minimálně dvakrát i záležitost bezpečnosti v Pobaltí, Baltské moře, v AFETu i zde ve výboru sedem. nás toto téma nesmírně zajímá. Naše aktivity se zaměřují i na oblast afrického rohu. To je přirozené. Pokud je o evropskou strategii, námořní strategii, tak tato oblast nás zajímá, to je jasné. A na paní velvyslankyni i na pana velvyslance bych se obrátila ohledně hodnocení spolupráce s Velkou Británií po Brexitu, protože příspěvek Velké Británie v tomto ohledu zaměření se na námořní bezpečnost bylo jedním ze zásadních témat. Je to země, která má obrovské zkušenosti v této oblasti. Hmm. Svobodná navigace po mořích a tak dále. My jsme navštívili Japonsko v posledním období, takže jsme si vědomí i na základě mnoha našich pravidelných setkání pod výboru SEDE. Víme, že bezpečnost i v, v jihovýchodní i ve východním i jeho čínské moře je zásadní. Věnovali jsme se tomu několikrát. Například, pokud jde o obchodování mezi Čínou a Tajvanem. Víme, že je zde problematická situace, dochází tam takovému budování vojenských nebo rozšiřování aktivit například i v arktické oblasti, kde svoboda v oblasti plavby je propojená s bezpečností i zde. Nebo v Kaliningradu zase Baltské moře. A2ND oblast na straně Ruska. Dále podobná situace v Černé moři, Azovské moře a tak dále. To je věc, které se budeme věnovat pravděpodobně na další schůzi našeho podvýboru SEDE. No, protože víme, že tam dochází a rovněž k určitým posunům, které nás eh, zneklidňují, takže dochází k mnoha posunům, proto bych se ráda zeptala, zdá se to zhodnotí i na Evropské radě, která nás čeká. Protože arktická oblast, tam jsou i určité pozitivní výsledky klimatické změny. Například ehm, i v této oblasti rozšíření navigace, ale zároveň i konkurence se týká této oblasti. Možná <clears throat> to není až tak viditelné, ale je určitá vojenská rivalita, Černé moře a tak dále. Čili skutečně mnoho témat a nyní pan Galer a poté to bude paní Moody. Děkuji. Rád bych poděkovala za všechny prezentace. Myslím si, že je dobré si vyslechnout i informace ohledně akčních plánů, implementace, pokud jde o tuto strategii v oblasti námořní bezpečnosti. Zmínili jste se o různých výzvách v této oblasti v různých regionech světa. A rozhodně je zde potřeba řešit to velice konkrétně. Takže jestli dovolíte několik konkrétních témat. Pan Domek se zmínil o vo, určité vojenské mobilitě. To je jeden z projektů PESCO. Já myslím, že jsme tam docela mobilní, pokud jde o námořní oblast ve srovnání se železnicemi nebo dálnicemi, které bohužel neodpovídají úplně našim požadavkům z bezpečnostního hlediska. Moře, alespoň pokud máte funkční plavidlo, tak um, tam by neměl být až takový veliký problém. Ale například ta kombinace námořní dopravy, železniční dopravy v východním Německu Například v Mukranu na Rujáně je přístav propojen s eh, Litvou, především pro vojenské účely. Takže taková vojenská mobilita z Mukranu do Blajpedy zdá něco podobného by se mohlo aktivovat nejenom teda pro vojenské účely. To je ale jeden z příkladů takové možné mobility. Posílení budování kapacit, regionální reakce na globální výzvy. Zmínil jste se o například Ginejském zálivu. Snad existuje nějaké obezřetnostní plánování v této oblasti i <clears throat> té regiony, které jsou ohroženy piráctvím například. Mohly by ohrozit naše obchodní cesty. ACPEU, to znamená to společné parlamentní shromáždění, o kterém jsem před chvíličkou hovořila se svými AKT, tam samozřejmě otázky bezpečnosti v Africe se vždycky diskutují, CFDP, mise například to budování kapacit, bezpečnosti, rozvoj, některé tyto iniciativy jsou zahrnuty do nových programů, například v těchto krizových regionech afrických. Mají tyto země vlastní kapacity, aby řešili tyto problémy, protože to jsou ty země, které by měly být zodpovědné za boj proti piráci, za ochranu svého pobřeží. Takže na to bych se chtěla zeptat, zda už zde jsou nějaké nápady k dispozici v tomto ohledu. Tak abychom teda do toho zahrnuli ty vzdálené regiony. Je to příležitost implementace této strategie. Víte, já často například, když hovoříme o mechanismu a na, o tom, že je tam nedostatek finančních prostředků, my víme, že v Řecku, Portugalsku je rozsáhla flotila, ale prostě mm, nemohou vyplout, protože prostě tam nejsou dostatečné finanční příspěvky. Možná teda ta otázka společných nákladů tohoto mechanismu by měla být řešena, jakým způsobem bychom mohli aktivovat tyto partnery Evropské unie v případě potřeby. Děkuji. Děkujeme paní Claire Moody na slovo. Děkuji za slovo. A ráda bych poděkovala za zajímavé prezentace, za aktualizované informace ohledně stávající situace. V podstatě už se předřečníci zmínili o tom, o čem jsem chtěla hovořit. Paní předsedající rovněž například ta otázka Černého moře, okolí Černého moře. Ráda bych se zeptala na vaši reakci, nějaké aktuální informace, pokud je o budování spolupráce v této části světa. Zapojení to právě v Černém moři. Je to trošku samostatné téma, ale i to by mě zajímalo. Poté, co jsme si zde vyslechli eh, prezentaci kolegy Pasku. Hmm například různá regionalizace ve vojenské oblasti západní středomoří. To je oblast, která nás nesmírně zajímá. Proto si myslím, že by bylo dobré, co považujete za úspěchy a naopak neúspěchy v rámci toho mandátu ze Sofie abyste to mohli implementovat a začlenit do stávajícího akčního plánu a diskusi ohledně tohoto plánu. K těm konkrétním bodům, například podmorské kabely, vy jste se o tom zmínil, jak vypadá ta realita. Že v podstatě jsme na tom závislí do velké míry pro komunikační účely. jaké jsou konkrétní hrozby spojené s těmito s touto kapeláží a jaké konkrétní kroky bychom mohli přijmout v reakci na tato rizika. No a ještě dva poslední body. Pan Domek se zmínil i o výzkumu, který je prováděn na základě financování EU Horizon 2020, například to dvojí použití pilotní projekt, který je k dispozici. No a co si myslíte, na co by se měl zaměřit výzkum v této oblasti do budoucna například? My samozřejmě vítáme všechny panelisty. Vy jste hovořili o takovém tom průřezovém vztahu, koordinace, potřebě spolupráce. Že máte pocit, že to funguje docela efektivně. Proto bych se ráda zeptala například u J, u JHA, jakým způsobem eh, by bylo dobré to propojit a jakým způsobem to funguje, například satelitní programy, efektivita, to znamená například eh, i těchto satelitních programů Galileo a tak dále. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. Tím jsme uzavřeli seznam přihlášených do diskuse. A nyní dávám slovo našim ctěným panelistům, možná ve stejném pořadí. A ještě bych si dovolila jeden bod z mé strany, protože mám pocit, že v takové té blízkosti EU, ale v podstatě ve všech těch oblastech, o kterých jsme se zmínili, Středomoří, Baltské moře, Černé moře, arktická oblast. Zde všude je i otázka energetických projektů, plánů, které jsou zásadní. Ať už to je odstrašování nebo nějaké problémy, zhoršování například eh, plavby, navigace, nebo potřeba zvýšení bezpečnosti, věnovat větší pozornost bezpečnosti, kyberbezpečnost, teroristické útoky. Vy jste se o tom paní Karačová zmínila, čili je zde takové nějaké regionální zaměření? Takže nejprve paní velvyslankyně Kara Džová, pan Fries, poté to bude pan Herčinský a poté pan Domek. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající, vážená paní Moody, kolegové, kolegyně, nejprve teda Černé moře, my samozřejmě, to je jedna z našich národních priorit, já jsem se na to nechtěla zaměřit ve svém úvodním slovu, protože je to sice důležitá oblast, ale pouze jeden z mnoha aspektů. Geograficky vyváženého plánu pro tento region. My předpokládáme takové upřesněné zapojení EU u čtyř oblastí výzvy, oblasti námořní bezpečnosti, podpora regionální spolupráce, podpora synergii, například právě ta facilita pro modrý růst, dále posílit ten dialog mezi zúčastněnými stranami. Pane Herčinský i paní Fotika, vy jste se o tom zmínili, o tom, že mu Černé moře se stává z geopolitického hlediska nesmírně důležité z různých zneklidňujících důvodů. Militarizace v této oblasti Černého moře, především po anexi Krymu v roce 2014. Bezpečnostní spolupráce v tomto regionu je tudíž zredukována, nechceme-li rovnou říci, zmrazena. Máme zde pracovní dokument ohledně budování důvěry a i ostatních formátech. Například eh, Černé moře 4, to bylo téměř zmrazeno z objektivních důvodů. Toto sice není důvod pro to, abychom přestali hledat pozitivní iniciativy a spolupráci v různých jiných oblastech. zabránit eh, nezákonným aktivitám a dostat výzvám v oblasti energetické infrastruktury, bezpečnosti, energetické, environmentální záležitosti, doprava. Společně s Rumunskem se snažíme zaměřit naši pozornost i s ministry zahraničních věcí na konci tohoto měsíce Například v Burgasu proběhnou 36. a 1. 7. námořní dny, čili zaměřit naši pozornost i tímto směrem. Ráda bych se zmínila o tom, že si vážíme to, že Evropský parlament věnuje pozornost Černému moři i ve vaší zprávě, o které jste se zmínila, Zatím ještě nemáme nějakou oficiální novou strategii ovšem pro Černé moře. My už eh, jsme o tom hovořili docela dlouho, bez ohledu na iniciativu v oblasti synergie Černé moře od, do roku 2007. To je samozřejmě pozitivní přeshraniční spolupráce, která z toho vyplynula v oblasti Černého moře. Ovšem zde je ještě prostor k mnoha dalším aktivitám, především zaměření se na spolupráci s NATO v rámci Černého moře. To je nesmírně aktuální téma. Jistě vám nemusím zdůrazňovat důvody, které k tomu vedou. Ta, takovému informovanému publiku. PESCO projekty jsou rovněž velice relevantní i pro Černé moře. Upgrade eh, sledování v této oblasti, ochranné systémy, protiopatření a tak dále. A potom ta nesmírně pertinentní otázka ohledně potřeby spolupráce po Brexitu s Velkou Británií. To je nepochybně zásadní téma. Takže i to jisté bude samozřejmě i v rámci to určitý rámec, který nám umožní spolupráci s Británií intenzivním způsobem. Ovšem po Brexitu samozřejmě budou muset být vyjednány konkrétní podmínky. Po jednáních ohledně formátu na základě článku 50 ehm, budeme vědět více, zatím nemáme ještě úplně přesné představy ohledně budoucího vývoje, pokud jde o bezpečnostní prvky. My se posílili. Oblasti, které se týkají Atalanty například, různých možností, které si členské státy nesmírně cení. A věnujeme se tomu i my. Děkujeme. Děkujeme a nyní pan ředitel Fries. Thank you. On the, uh, your question on the Arctic, um... Uh, Děkuji. Uh, pokud jde o Arktidu a uh, tající ledovce, tak je tu možnost nových dopravních cest, které by se mohly otevřít, jak pokud jde o krátké trasy, tak pokud jde o případné transkontinentální přepravní trasy. Samozřejmě cestovní ruch, to je také vývoj, který je velmi nejistý v mnoha ohledech vzhledem k tomu, že působí eh, klimatické změny a změny oceánského prostředí, mohou nás všechny čekat velice závažné následky. Neznamená to, že si neuvědomujeme případné ekonomické příležitosti. Ty jsou ale eh, ne tak blízké a hmatatelné v blízké budoucnosti, jak jsme si před několika lety mysleli. Bude to samozřejmě žádat eh, pozornost vůči bezpečnostním aspektům. Zajímavé je, že Arktida jako taková eh, je momentálně zpravována poměrně konsekventně Arktickou radou a pobřežními státy. To je regionální uskupení, které je schopné praktických a operačních závěrů, včetně oblasti námořní bezpečnosti. Jak víte, Evropská unie se účastní jako pozorovatel. A dva naše členské státy samozřejmě mají arktické území. Já to přenechám kolegovi z ESVČ, aby pohovořil o oblastech mimo Evropskou unii. Nebudu odpovídat na otázku toho zbrojení, to je spíš otázka obrany a ne to, o čem se bavíme tady. Tady se bavíme o mobilizování kapacit v civilním a vojenském sektoru za účelem řešení bezpečnostních výzev, což je jeden z hlavních prvků nového akčního plánu, jak jsem už říkal. Pokud jde o Černé moře, souhlasím s tím, co říkala paní velvyslankyně. Ta situace je tam celkově znepokojivá, není potřeba se o tom šířit více. Nicméně podle naší zkušenosti je možné, a vy jste se o tom taky zmínila, je možné společně řešit otázky námořní spolupráce v uzavřených mořích. Například eh, v Černém moři je to evidentní. Pokud budeme nadměrně lovit ryby, neřešit rybolo, neřešit eh, dopravu a znečištění, tak tam je samozřejmě potřeba koordinovaná akce. Pod vedením bulharského předsednictví vznikla ministerská dohoda všech zemí okolo Černého moře. To bylo v květnu. A ta dohoda se týká jakých, toho, v jakých tématech bude možné představit si spolupráci. A jak víte, Evropská unie eh, podporuje toto úsilí i e, pomocí financí z námořní politiky, zejména ku prospěchu našich členských států. Pokud je o západní středomoří a o operaci Sofia, což je evropská vojenská mise, která e, kontroluje e, toky osob, tak na to bych chtěl zareagovat tak, že Spolupráce mezi třemi námořními agenturami, které jsem už zmínil, a to, že mezi nimi funguje synergie, samozřejmě přispívá k těmto operacím. Pokud jde o podmořské kabely, tak to je v akčním plánu identifikováno jako e, případný cíl hybridních hrozeb. První eh, krok je podstoupit hodnocení rizika. To musí udělat členské státy, státy jakožto vlastníci těchto struktur eh, a je potřeba vyhodnotit preventivní opatření, eh, jsou-li možná plán předpokládá nějaké uskupení expertů. Je to je to úsilí, které si žádá hodně práce, akční plán je pro ní základem. Jde tady zase především o sjednocování úsilí. Děkuji. Děkuji, pan veloslanec Harčinský. Děkuji, já jsem velice vděčný za ty otázky. Na některé z nich se neodpovídá lehko, ale já je vezmu jednu po druhé. Nejprve, jaký je dopad Brexitu. a e, o probíhající operace Atalanta. Tak samozřejmě e, britský přínos pro tuto operaci byl po mnoho let naprosto zásadní. A není e, náhoda, že hlavní štáb této operace se nachází blízko Londýna. Takže bohužel až Velká Británie nebude členem Evropské unie, nebudeme moci pokračovat eh, v současné podobě. Momentálně se diskutuje o budoucím hlavním sídle a konkurují si různé členské státy, které chtějí z Northwoodu převzít to hlavní sídlo. Ale co je důležité z našeho pohledu, to je, aby pokračoval pozitivní trend, pokud jde o efekty této operace. Od roku 2012 eh, velice poklesl počet pirátských útoků. Mezi lety 2008 a 2012 eh, bylo 571 útoků a z toho 136 souviselo s pirátstvím. Oproti tomu od roku 2013 bylo celkem 18 útoků a jenom dva z nich souvisely s piráctvím. Takže zcela jasně účinek tu je. A my bychom chtěli uchovat aký tohoto boje proti pirátům v africkém rohu a také mechanismy spolupráce na moři, které byly úspěšně vytvořeny. Jde tady také o e, mechanismus e, šíření informací o konfliktech SHADE a také SCOA a kontaktní skupina pro otázky piráctví v Somálsku. Pokud jde o budoucí účast Spojeného království, e, jak říkala paní Karadžova, tak to patří do různých hovorů, které momentálně probíhají a doufejme, že bude možné vytvořit mechanismus, který by umožnil velice úzkou spolupráci a koordinaci se Spojeným královstvím, ale to se ještě uvidí. Je to vlastně rukojmím trošku jiného vyjednávání. Pokud jde o probíhající militarizaci Baltského moře, Černého moře, Arktidy a chystané Evropské rady, tak eh, naši lídři budou mít dvě možnosti, jak diskutovat o eh, zlovolných aktivitách Ruska. Za prvé to bude v kontextu eh, útoku v Salisbury. Jak víte, minula Minulá Evropská rada v březnu uložila úkol vysoké představitelce i komisi, aby připravili zprávu o následných krocích po útoku v Salisbury. Tato zpráva byla eh, schválena 13. Eh, před několika dny a jasně pojmenovává reakce Evropské unie, pokud jde o kybernetické hrozby, hybridní hrozby Eh, propagandu a dezinformaci. Druhé téma, o kterém budou naši lídři příští týden diskutovat, je, co dělat s ekonomickými sankcemi vůči Rusku. Protože je potřeba do 6 měsíců se rozhodnout. Mně samozřejmě nepřísluší komentovat, jak budou ty diskuze eh, probíhat ale doufáme, v pokračování, protože eh, ty sankce jsou úzce svázány se situací na východní Ukrajině a s minským procesem. A vzhledem k tomu, že v minském procesu nenastal žádný pokrok, tak není důvod ke změnám. To jsou tedy dvě témata, o kterých se bude diskutovat. Pokud jde o CBSD, eh, Afriku, společné náklady, Aténu, tak to jsou velice relevantní otázky vzhledem k tomu, že začala vyjednávání o novém nástroji zvaném Evropský nástroj míru. Členským státům to bylo oznámeno teprve nedávno, před několika dny. Samozřejmě v roce 2020 začne nový finanční výhled, ale přesně dva ze tří prvků Evropského nástroje míru mají za cíl zvýšit společné náklady. A to zvýšit je značně, aby byly možné rychlejší akce Evropské unie při nasazování jednotek. A cílem je také zvýšit možnost eh, budování kapacit ve třetích zemích. Nejenom v Africe, ale i globálně. A to, co děláme ve spolupráci s Africkou unii, zůstává jedním z nejdůležitějších prvků. Pokud jde o EUNAFORMET a SOFII, tak víte velice dobře, že původně tato operace vznikla, aby narušila obchodní model pašeráků. Takový byl záměr. A velice rychle se hlavním úkolem operace stalo zachraňovat životy na moři. Já teď nemám data sebou. Nicméně značné množství pašeráků bylo zadrženo a mnoho lodí bylo zničeno. V průběhu přibývaly operaci Sofia další úkoly. A já bych chtěl zmínit především výcvik libijské pobřežní stráže, což je náročný proces, který však má velký potenciál změnit situaci. A to je ode mě všechno. Děkuji vám. Děkuji, pan velvyslanec Domek. Děkuji, velice rychle. Pokud jde o vojenskou mobilitu, tak v námořní oblasti nejde o infrastrukturu, ale jde o propojení moře a souše, jak jste o tom hovořil, pane Galere. V oblasti vojenské mobility na moři bychom neměli zapomínat také na to, že nám jde eh, o, technolo- o budoucí technologie online námořních systémů. To jsou záležitosti, které je potřeba ještě dolaďovat. Pokud jde o otázku paní Moody na výzkum, tak hlavním středobodem tohoto úsilí je agenda civilního a vojenského výzkumu, kterou jsme publikovali společně s DG Mare a s ESVČ 18. prosince loňského roku. A tam jsou ty oblasti, na které se máme soustředit, velice jasně vymezené průřezovým způsobem já můžu některé ty oblasti přečíst. Dohled nad mořem, interoperabilita, sdílení informací, kyberbezpečnost, životní prostředí, eh, energetika, eh, ochrana přístavů, autonomní systémy, studie o námořní bezpečnosti a víceúčelové platformy. A to potom ještě zabíhá do detailnějších popisů. Pokud jde o ten průřezový přístup, po kterém akční e, plán volá, tak já si nemyslím, že by to bylo něco jednorázového, co pak bude hotové. Je to neustále probíhající proces. A je potřeba tady překonávat ten předěl mezi civilním a vojenským. A to je zejména v oblasti výcviku a školení. velice rozdílné skupiny a komunity používají ty též nástroje. Já mohu uvést jeden příklad úspěchu, nebo dva příklady. Jeden z nich je, že jsme prováděli test, kterého se účastnil i Frontex ve středozemním moři Tam eh, byl testován systém Marsur eh, a jeho rozhraní vůči agentuře pohraniční stráže. A jiný příklad, kde vznikly synergie, to jsou výcvikové kurzy eh, zacházení s migranty. Naše ozbrojené síly nebyly na tuto eh, výzvu vycvičeny. To je výzva, která poroste v nejbližších letech. A zároveň je potřeba, aby spolupracovali s eh, pohraničními agenturami, a to nejenom národními, ale i s Frontexem. Provedli jsme testovací kurz minulý rok a teď eh, zkoumáme s Frontexem, co by se dalo dělat dále. Pokud jde o satelit, tak členské státy jsou jasně toho názoru, že jsou pro vesmírné programy v co největší možné míře. A to eh, okamžitě u, u systému jako Kopernikus nebo Galileo, tam by měly být okamžitě včleněny vojenské požadavky, aby tyto systémy mohly sloužit jak civilním účelům, tak vojenským. což je obsaženo ve strategii Komise pro vesmír, která byla publikována loňský rok. Děkuji vám. Děkuji, pane velvyslanče. Tím jsme u konce této debaty o eh, evropské strategii námořní bezpečnosti a o její aktualizaci a změnách akčního plánu. Děkuji vám moc krát a prosím zatleskejme našim hostům. Bylo to velice zajímavé. Thank you. Uh, I remind... Děkuji a připomínám, že začínáme přesně ve 14.30, takže o půl hodiny dříve než obvykle. Takže prosím, dostavte se v tuto hodinu.